Tutto pronto. Bene, eh, cari colleghi. Vážení kolegové, zaujměte prosím svá místa, abychom mohli začít eh, s prací. Eh, jsme již trochu v prodlení, Počkali jsme na ty, kteří trošku eh, dorazili později, tak aby se mohli zúčastnit všichni našeho hlasování. Musím oznámit změnu pořadu jednání. Jedná se o bod číslo 6, eh, který se týká mm, pozorovací mise pod 7, pardon, pozorovací mise voleb v Kosovu. A je to přesunuto na příští pondělí na zvláštní zasedání ve Štrasburku kde bude eh, výměna názorů s premiérem eh, Srbska. Pokud k tomu nemá nikdo žádné připomínky, tak eh, předpokládám nebo považuji tento bod a celý pořad jednání za přijatý i s touto změnou. Ještě je zde několik sdělení, které bych vám chtěla oznámit předtím, než přejdeme k hlasování. Jak víte, tak eh, parlament na plenárním zasedání v prvním čtení schválil revizi, legislativní revizi nástroje pro demokracii a lidská práva. Rada následně poté sdělila parlamentu eh, svůj postoj, svůj oficiální postoj a sice v prosinci. Nyní je zapotřebí zahájit postup eh, potřebný pro druhé čtení a náš výbor musí jmenovat Eh, dva zpravodaje, kteří budeme potom moci potvrdit, pravděpodobně pan Gal a Lok Birer. A je to na návrh pracovní skupiny a, a eh, vzhledem k delegovaným aktům. Každá parlamentní, každý parlamentní výbor s ohledem na příslušné kompetence a pravomoce a finanční nástroje bude hlasovat o přijatém textu sice v prvním čtení s většinou. Naš, náš výbor bude hlasovat 26. Eh, ledna a v, plena, v plénu se bude hlasovat na prvním zasedání v únoru 2011, což nám umožní eh, poměrně rychlý postup eh, k předpokládané fázi takže pokud tomu nikdo nemáte žádné připomínky, tak eh, oficiálně jmenuji eh, zpravodaje ke druhému čtení, pan Gal a Bürer, a postup bude ten, který jsem právě uvedl. Takže můžeme tedy přejít, vidím, přejít k hlasování, vidím, že nás je zde eh, dost. Můžete tedy vložit své hlasovací karty. a můžeme přejít k hlasování. Nicméně byl jsem ještě upozornil na to, že pan Konosakos by chtěl vystoupit. Takže prosím, pane kolego, máte slovo. Pan Komocakos, posloucháme vás. Já bych chtěl nejprve všem popřát všechno nejlepší do nového roku. Přihlásil jsem se o slovo, abych se zmínil o textu týkající se Frontexu. Jde tady o jeden horizontální pozměňovací návrh, který se týká využívání slova ilegální v souvislosti s migrací. Jde tedy o rozdíl mezi slovy nelegální, což používá komise, a slovem nebo v rozporu se zákonem, irregular eh, v angličtině. A já si myslím, že text, o kterém teď hovoříme, by měl kombinovat potřebu větší efektivnosti práce Frontexu, ale současně také dodržování lidských práv. A já si myslím, že všichni v tomto parlamentu si uvědomují důležitost eh, lidských práv. A i EPP eh, velmi ctí dodržování lidských práv a já si myslím, že velmi často situace na hranicích, která je velmi kritická, hovořím teď zejména o řecké hranici, ale také o Maltě a o Itálie, se velmi liší od toho, jak tu situaci vidíme tady v Bruselu. Ta situace je mnohem riskantnější a nebezpečnější a proto si myslím, že bychom se měli držet slova nelegální v souvislosti s migrací a měli bychom tedy se i nadále držet textu komise a nepoužívat slovo v rozporu se zákonem. Chceme zůstat konstruktivní, můžeme také přijmout použití slova Clandestine eh, v angličtině, což eh, možná by mohlo být předmětem koncensu mezi všemi politickými skupinami tady. Dobře, takže můžeme požádat zpravodaje, aby nám eh, sdělil, jaký na to má názor. Chcete se k tomu vyjádřit, pane zpravodaji? Ehm, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Myslím si, že v případě tohoto návrhu to nemohu přijmout. Nechla, chtěla bych tam to slovo irregular. A v celé diskusi eh, to dokonce připomněl pan předseda Frontexu, protože ten sám používá to anglické slovo irregular. Já si myslím, že bychom neměli zacházet na rámec eh, tohoto slova. Dobře, zaznamenali jsme si váš eh, postoj, pan Tano. Děkuji. Já se obávám, že co se týče lidských práv, tak imigrace nespadá do oblasti lidských práv. Lidé přicházejí ze zákonných důvodů a jsou sankcionováni přijímacím Eh, státem, obávají se, že by mohli být eh, persekuováni eh, v zemi původu, což se týká potom celého zákonného postupu, ale to clandestine zní v angličtině ještě hůř, protože to je tajný, to je v podstatě to jsou lidé, kteří se ukrývají před zákonem. Takže bohužel to slovo clandestine zcela určitě není na místě, možná to je lepší v jiných jazycích, ale já bych chtěl v angličtině ponechat slovo illegal, nezákonný. Takže poslední vystoupení, protože nemůžeme eh, k tomuto bodu se již dlouho vyjadřovat, prosím. Just once more about, about the... Ještě jednou, co se týče terminologie. Pane Tanoku, ten postup může být nezákonný, ale tito lidé nejsou lidé, kteří jednají proti zákonu. Chtěla bych jenom připomenout, pokud ředitele Frontexu používá anglické slovo irregular, tak si nemyslím, že by Evropský parlament by měl zacházet pod tuto laťku. Eh, Dobře, takže pozměňovací návrh číslo dvě, ke kterému jste se vyjadřovali, eh, navrhl ho zpravodaj a navrhl pojem irregular. Pokud s tím nesouhlasíte, s tímto pozměňovacím návrhem, kdo tedy je proti, tak může se vyjádřit proti přihlasování. Pokud zpravodaj nesouhlasí s touto změnou, tak eh, můžete hlasovat eh, proti. Ale nemůžeme již měnit eh, text, jestliže zpravodaj s tím nesouhlasí. Takže tolik upřesnění a můžeme nyní přejít k hlasování. Takže zahajuji hlasování pozměňovacím návrhem číslo 2 a hlasujeme odděleně. Nyní o první části, kde je pro. Proti? Zdrželi se přijato. Druhá část pro. <clears throat> Proti? Zdrželi se přijato. E, číslo 5. Pozměňovací návrh číslo 5. Je to ústní pozměňovací návrh, kde je pro. Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 37 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 38 eh, s pozměňovacím návrhem, který je ústní, ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 39 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 7 ve dvou částech. Nyní první část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Nejsem si jistý, takže přistoupíme k elektronickému hlasování. Hlasujeme o první části pozměňovacím návrhu číslo 7. Hlasování zahájeno. Ukončeno. Zamítnuto. 22 eh, ku 19. Druhá část pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 3 ve dvou částech. První část pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Druhá část pro. Proti. Zdrželi se. Myslím si, že zamítnu to, ale opět to raději uvěřím elektronicky. Takže druhá část, elektronický kompromis číslo 3, hlasování zahájeno. Ukončeno. A tentokrát je to naopak přijato. 24 ku 19. Takže číslo 41, pozměňovací návrh, kde je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Číslo 42 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh číslo 10 pro, proti, zdrželi se, není to jisté, takže elektronicky. Pozměňovací návrh číslo 10, hlasování zahájeno. Hlasování ukončeno. 24 proti 21 pro, takže zamítnuto. Číslo 45, ústní pozměňovací návrh. Pan jako se chce vyjádřit, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Co se týče tohoto ústního pozměňovacího návrhu číslo 45, je tady nový návrh textu, který hovoří o příslušné legislativě a já si myslím, že bychom měli vypustit odkaz na ustanovení námořního práva a stejně tak odkaz na rozhodnou nebo mm, legislativu, rozhodné právo. To je la, la descrizione. Dobře, tím popisujete eh, ústní pozměňovací návrh. Takže můžeme o tom hlasovat? 45. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 46. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 47. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 49. Pro? Proti? zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh eh, ústní číslo 11 ve dvou částech. První část, kde je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. A nyní druhá část. Pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. Eh, pokud nemáte námitky, tak já se domnívám, že to je zamítnuto. Dobře, raději to tedy otevřeme, raději to ještě ověříme elektronicky, takže hlasujeme o druhé části ústního pozměňovacího návrhu číslo 11. Takže hlasovali všichni. 26 proti, 19 pro, je to tedy zamítnuto. A ústní pozměňovací návrh číslo 51, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 52 eh, bylo staženo, takže číslo 53, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 54 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 56 pro, proti, zdrželi se, přijato. 55 pro, proti, zdrželi se, Myslím si, že přijato 57 uh, eh, ústní pozměňovací návrh. Pan Komocakos, chcete nám k tomu něco říci? Prosím, máte slovo. Ano, tento pozměňovací návrh eh, obsahuje stejnou věc, kterou jsem říkal předtím u 45 a který byl přijat. To se týkalo té legislativy Jde tady o úplně stejnou věc. Jak už jsem říkal, eh, výbor to schválil. <laughs> Eh, eh, bohužel jsem neměl tlumočení, ale je tedy zjevné, že se jedná o totéž. O ten týž problém. Ten týž problém, který tedy jsme již vyjadřili u čísla 45, takže proto platí stejná kritéria. Takže 57, kdo je pro, Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 5. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Přejdeme k číslu 12 eh, s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo pro? Proti? Zdrželi se přijato. Nyní číslo 58. To je kompatibilní, takže o tom budeme hlasovat. 58, kdo je pro? Proti, eh, zdrželi se zamítnuto. Číslo 13 hlasujeme ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. Druhá část, eh, je zde žádost, abychom to ověřili, tedy první část hlasujeme elektronicky. Hlasovali všichni, hlasování je tedy ukončeno. 25 pro, 20 proti, přijato. Nyní druhá část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 14 pro. Proti, zdrželi se, přijato. 59 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis číslo 6 pro Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 61. Kdo je pro? Proti? Není to zcela jasné, takže hlasujeme elektronicky. Abychom to ověřili, pozměňovací návrh číslo 61, kdo je pro a kdo je proti. Hlasovali všichni, hlasování ukončeno. 26 proti, 21 pro, zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 16 eh, s ústním pozměňovacím návrhem. Chce vystoupit pan Komucakos opět. Děkuji a slibuji, že to bude moje poslední vystoupení, pane předsedo, tohoto hlasování. poznacím návrhu zpravodaje se říká, eh, v souvislosti s někým, kdo opustil svou zemi původu eh, a podléhá také mezinárodním pravidlům pro vracení. My přijímáme tu část eh, na začátku, tedy ta část, kde se hovoří v souvislosti s právem každého, kdo opustil svou zemi původu, ale nelíbí se nám konec této věty. Pokud paní Miller Benet s tím souhlasí, tak eh, bychom to mohli přijmout. Prego, onorevole Lockbiller. Eh, pane Lockbiller, paní Lockbiller, chcete se vyjádřit? Ano, děkuji, mohu tento návrh přijmout. Eh, Dobře. Takže paní zpravodajka přijala váš návrh, takže můžeme přejít k hlasování. Nicméně chtěl jsem upřesnění. Tedy druhá část se týká slova irregular, je to ta část, o které jste hovořil, nebo se jedná o jiný bod? Co jste myslel tou druhou částí? Možná, že to je můj problém, že jsem to nepochopil správně. E, která část je ta druhá, o které jste hovořil? Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι μόνο δικό σας πρόβλημα, είναι και Pane předsedo, není to problém jenom váš, je to problém trochu i můj. Já jsem totiž hovořil o pozměňovacím návrhu paní Lochbiller o první části, tam jsou dva návrhy. My můžeme přijmout ten první, pokud vypustíme druhou část tohoto návrhu. Pokud vypustíme druhou část eh, té věty. La seconda parte eh, Mohl byste mi tu druhou část přečíst? Zejména zprávy všech eh, eh, jednotlivců, kteří opustili eh, svou zemi původu. Tuto část přijmout můžeme, ale nemůžeme přijmout druhou část, která říká, které vyplývají z mezinárodních závazků dodržování principu nevracení. La prima e la seconda parte, ma se il relatore accetta... Prego, onorevole Paní zpravodajko, přijímáte to? Dobře, takže tu druhou část stahujeme. Výborně. Kdo je tedy pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis číslo 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 18. Pro. Proti. Zdrželi se přijato. 64. Pro. Proti. Není to zcela zjevné, budeme hlasovat tedy elektronicky. Pozměňovací návrh číslo 64, hlasování zahájeno. Hlasovali všichni, hlasování ukončeno. 21 proti, 27 pro. Přijato. Hlasujeme o číslu 19 ve dvou částech, nyní o první části. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 8. A tady je žádost o slovo, ne, o elektronické ověření druhé části. Takže číslo 19, část druhá ověříme elektronicky. Hlasování zahájeno. Chybí ještě dva hlasy, hlasování ukončeno. 25 proti, 22 pro, zamítnuto. Kompromis 8. Kde je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 21 eh, ve, dvou, ve třech částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se, myslím si, že zamítnuto. A třetí část pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis číslo 1. Kdo je pro? Proti? Eh, přijato. Číslo 25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 26. Pro? Proti? Zdrželi se? Není to zcela jasné. Hlasujeme elektronicky. Pozměňovací návrh číslo 26. Hlasování je zahájeno. Hlasování ukončeno. 19 proti, 25 pro, přijato. Pozměňovací návrh číslo 2. Prosím, pane Komocako, si máte slovo. Kýre κύριε Πρόεδρε, δεν τηρώ την υπόσχεσή μου να ήταν η τελευταία παρέμβασή μου προηγούμενη, γιατί μόλις τώρα ε, με ενημερώνουν ότι... Εδώ... Skutečně moje poslední vystoupení bylo mi řečeno, že tady je problém na hlasovacím seznamu. Tady je místo pro proti. A teď hovořím o na číslo dvě. Sí, sí, dopo che... Eh, ano, po upřesnění, kterou, které jste uvedl na začátku, to je jasné. Bylo to opraveno. Pokud jde tedy o skupinu EPP. Takže hlasujeme. Pozměňovací návrh číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 27. A takže ověříme to ještě elektronicky. Vracíme se k pozměňovacímu návrhu číslo 2 a hlasujeme elektronicky. Hlasování ukončeno. Dvacet dva proti, 26 pro, přijato. Číslo 27, kdo je pro? Proti? Tady to opět není jasné. Hlasujeme elektronicky číslo 27. Hlasování zahájeno. Hlasování je ukončeno. 29 eh, proti, 19 pro, zamítnuto. Číslo 28 pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 29 pro, Proti? Zdrželi se? Není to zjevné, takže elektronicky číslo 29 hlasování zahájeno. Číslo 29 zahájí hlasování. Hlasování ukončeno. 22 eh, proti 27 pro přijato. Pozměňovací návrh ústní číslo 30, kde je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 32. Hlasujeme ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Myslím si, že zamítnuto. Dobře, takže druhá část, pozměňovací návrh číslo 32, hlasujeme elektronicky, abychom ověřili výsledek. Hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni, takže ukončujeme hlasování. 23 eh, ku 26, tedy přijato. Číslo 34 ve dvou částech. První část, kde je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Druhá část, pro? Proti? Zdrželi se? uh, zamítnuto. 35, kdo je pro? Přijato. A elektronicky hlasujeme o celém návrhu. Hlasování je zahájeno. Chybí ještě jeden kolega, který nehlasoval, ale počkáme chvíli. Dobře, hlasování ukončeno. 43 pro, 5 proti, nikdo se nezdržel, takže blahopřejeme zpravodajce. Dokument je přijat. Dobře, můžeme tedy postoupit k přestoupit k diskuzi o nařízení Evropského parlamentu a rady. Eh, kterým se mění obchodní preference, autonomní obchodní preference pro Pákistán. Eh, náš výbor by měl eh, poskytnout stanovisko výboru INTA a s navrhovatelem je pan Preda a tomu předávám nyní slovo, aby nám stručně řekl několik informací. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Počkám ještě chvíli, až se tady uklidní e, sál. Dobře, počkáme ještě několik pár minut. Um, já jsem hlasoval, ale nefungovalo to. Dobře, takže zaznamenáme se, že jste hlasoval v tom finálním hlasování. A hlasování bylo ukončeno a zaznamenali jsme, že jste hlasoval. Bene, penso possa, si, si sta dileguando il pubblico. Io direi che Ve sluchátkách slyšíme, že je v sále velký ruch, ale prosím, kolego, máte slovo, můžete začít. Děkuji. Tento návrh, pocházející od komise, je návrhem nařízení, jimž by se udělily celní preference Pakistánu tím, že by byl Pákistán zbaven eh, cla u 75 kategorií produktů. Většinou to jsou textilie, oblečení nebo oděvy. Sunt unul. Așa je vorba de asemenea de forma conting... Budu pokračovat, říká řečník. A e, dále se hovoří o obchodních preferencích pro etanol. Cílem tohoto nařízení je podpořit hospodářský rozvoj Pakistánu po katastrofálních povodních, ke kterým došlo e, během loňského léta. Obyvatele Pakistánu potřebují naši solidaritu, a to nejenom prostřednictvím humanitární pomoci, ale potřebují i dlouhodobější pomoc, která by jim umožnila udržitelnější rozvoj. Lisabonská smlouva nám nabízí možnost kombinovat eh, dva typy opatření, tedy jednak humanitární pomoc, jakož i pomoc eh, nebo podporu eh, udržitelného rozvoje. V každém případě bych chtěl ještě zdůraznit dva body, které mi přijdou v tom návrhu komise problematické a které potom jsou předmětem i mých pozměňovacích návrhů. V první řadě jde o to, že tyto obchodní preference mají být eh, přiděleny na tři roky, Eh, tak se komise neopírá o podrobné hodnocení dopadu tohoto nařízení. A já bych proto chtěl zkrátit dobu platnosti těchto obchodních preferencí na dva roky s možností eh, je prodloužit o rok, ale pouze na základě hodnocení dopadů ze strany komise. Z našeho pohledu, tedy z pohledu našeho výboru, eh, je důležité posoudit, jaký bude skutečný dopad tohoto opatření na obyvatele Pakistánu. A také jde o to, jaký dopad to bude mít na finanční zdroje nebo rozpočtové zdroje Pakistánu. Vedem také k příslibu Pakistánu, že se pokusí o zlepšení svého systému veřejné zprávy. Takže můj návrh je, abychom omezili tyto preference pouze na dva roky a rozhodli o prodloužení o další rok, pokud dostaneme střícné hodnocení dopadu. Měli bychom se také zmínit o otázce lidských práv. Já si myslím, že významné zhoršení Pakistánu v oblasti lidských práv by mělo vést k pozastavení eh, těchto preferencí. Eh, termín pro předkládání pozměňovacích návrhů je 18. ledna. Mi spiace di questo je mi líto, že to musím říct, ale když se hlasuje, tak se nedá vyhnout určitému ruchu v sálu, v sále. Nicméně ve sluchátkách jsme slyšeli vše, co jste nám chtěla říci, takže ještě jednou se omlouváme za trochu hluku. Paní Kones, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Kolega eh, Dan Preda por, Eh, eh, děkuji eh, kolegovi Damprédovi za úvod a za zdůvodnění, které nám poskytl, pokud je o pozměňovací návrh, které on navrhuje. Já se také domnívám, že je důležité zdůraznit významnou roli lidských práv při koordinaci tohoto návrhu komise, protože cílem určitě je samozřejmě pomoci Pákistánu a víme, že Eh, úřady v Pákistánu eh, vynaložily velké úsilí, aby získaly tyto obchodní preference. A my také víme, že pro komisi a pro radu je snadné dohodnout tyto obchodní preference, protože hovoříme o textílích, nehovoříme o automobilech. Možná, že kdyby se jednalo o automobily, tak by to bylo mnohem složitější. To znamená členské státy, kteří mají, které mají problémy s textilem, jako je například moje země, protože se jich to dotkne. Bude to, eh, tato dohoda obchodních preferencí bude mít na tyto státy dopad. A možná je to trochu eh, komplexnější pozice. Nicméně nikdo nechce spochybňovat skutečnost, eh, že toto odvětví může být klíčovým odvětvím pro rozvoj Pákistánu. Takže my musíme zaručit, aby v tomto odvětví došlo k výraznému rozvoji v Pákistánu. Jedná se o odvětví, kde ale musíme hovořit také o sociálním dumpingu. V poslední analýze, jak již řekl kolega, nás to eh, vede zpět k tématu lidských práv, protože pracovní práva jsou součástí lidských práv. Je to jeden z nejproblematičtějších sektorů, pokud jde o dodržování lidských práv v Pákistánu, kromě ještě dalších aspektů. Tady abych to shrnula, tak souhlasím s kolegou. Potřebujeme posouzení dopadu ze strany Evropské komise. I protože je příliš snadné v odvětví, jako je toto, poskytnout Ehm, obchodní preference, aniž bychom provedli posouzení dopadu. A na druhou stranu, tato opatření eh, nepřejdou snadno eh, do, v rámci VTO, protože jsou zde další eh, země, které jsou výrobci textilí, to znamená, oni budou vznášet námitky. A jsou zde ještě určitě další oblasti, kde my můžeme vyjádřit solidaritu s Pákistánem. Jsou to například odvětví, kde opatření z naší strany eh, by eh, mohly pomoci více než tedy více rozvoji Pákistánu. A dodržování lidských práv je zásadní. Nicméně já nechci mít negativní postoj. Je důležité ale vyjádřit výhrady, které máme a již je vyjádřil i zpravodaj. Jakožto stínová zpravodajka pro svou skupinu e, budu tuto otázku sledovat a doufám, že budu moci přispět e, také konkrétně. Děkuji. Dobře. Někdo další se nehlásí o slovo, takže to můžeme uzavřít e, a přejít k časovému rozvrhu. Komis, výbor INTA naplánovala přijetí na příští 27 leden, 26. leden, to znamená, máme málo času a pozměňovací návrhy musíte předložit do 18. ledna do 12 hodin. A hlasování ve výboru je stanoveno na 25. leden. Vzhledem k tomu, že máme tak málo času, tak eh, navrhujeme, aby kolegové předložili eh, pozměňovací návrhy anglicky. A nyní budeme, máme eh, zprávu, která se týká příslušných pozměňovacích návrhů, její revizi. Je to eh, zpráva Evropské unie a týká se eh, přístupu EU k Iránu. Spravodajem je pan Belder, který má nyní slovo. Prosím, pane Belder. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážení kolegové, rád bych chtěl poděkovat všem kolegům za váš přístup, za spolupráci při přípravě této zprávy. Je jasné, že máte jasné názory, že můžeme spolu velice dobře konstruktivně spolupracovat. Děláme vše proto, abychom také nezapomínali na iránskou mládež. Když se díváme na vývoj na mezinárodní scéně, tak diskuse, které byly zahájeny v Ženevě, které se týkají jaderných aspektů, které proběhají tento měsíc, tak v tomto světle je velice důležité, abychom velice zavčas předložili stanovisko Evropského parlamentu a doufám, že sdílíte tento názor. Velice pečlivě jsem si přečetl všechny podané pozměňovací návrhy a také jsem zvážil jejich obsah. Poskytnu vám záhy svoji reakci na tyto jednotlivé pozměňovací návrhy. Chtěl bych zdůraznit, že v otázce lidských práv e, souhlasím s celou řadou pozměňovacích návrhů. To znamená, že nebude zapotřebí předkládat kompromisní pozměňovací návrhy. A je mi jasné, že v některých oblastech jsme neměli příliš mnoho času, čili ten termín byl dost těsný na podání pozměňovacích návrhů. Možná byste mohli reagovat na mé reakce do konce tohoto týdne. Mohli bychom si potom bilaterálně na to sednout a mohli bychom se podívat, jak konkrétně zapracovat vaše návrhy a příspěvky. Pane předsedo, vážení kolegové, možná bych mohl velice stručně a rychle proběhnout jednotlivými návrhy a jednotlivými odstavci a informovat vás o některých pozměňovacích návrzích, protože bych chtěl zdůraznit, že v tuto chvíli budu velice pečlivě procházet jednotlivé pozměňovací návrhy, aby mohly přispět k celkově vyvážené zprávě. Co se týče a, tak ten původní text je, myslím, v pořádku. Já si myslím, že 29 pomáhá B, potom 33 a 34. To se týká D. Úplně upřímně, myslím si, že tady jsou dobré pozměňovací návrhy, ale tady trochu váhám. Ehm, myslím si, že mohu zmínit paní Gomeš, podala velice konstruktivní pozměňovací návrh, ale budeme se to muset probrat. Dále bod E, 45 by to mohla zlepšit. V případě F se pokusím eh, dosáhnout kompromisu. Já doufám, že je vám jasné, co tím chci říct. Obrátil jsem se na stínové zpravodaje a požádal je o předložení kompromisních návrhů předtím, než předám tento text na plenární zasedání jménem výboru AFET. Dále 52, 53 a G, bod G. Tady musíme dát pozor na jednotlivé body. Některých věcí se nemůžeme, některým věcem se nemůžeme vyhnout, čili to musíme naformulovat velice obezřetně. Dále odsouzení tureckého stanoviska, které se týká politiky mezi Evropskou unii a Iránem. Doufám, že se mi podaří nabídnout kompromisní návrh. To je jen eh, takové současné hodnocení. Teď se dostávám k dalším eh, odstavcům. Jednička, tady 66 je dobrá v případě druhého odstavce, 81 by to mohla zlepšit, v případě trojky zůstává, co se týče čtvrtého odstavce, myslím si, že 101 je dobrá, potom pětka, tady nikdo nepodal pozměňovací návrhy ani šestka, sedmička se snažím předložit, eh, kompromisní návrh 103, eh, 131, co se týče devítky, 157, 158, 159, ty mohou podpořit, protože tady musíme zvážit všechny aspekty. Není snadné tady předložit eh, kompromisy. Existují určitá, určité identické názory, což je potom obtížné pro dosažení kompromisu. Pokud si myslíte, že to je dobrý pozměňovací návrh, tak musíme dosáhnout potom kompromisního pozměňovacího návrhu. Čili 156 až 159 ty jsou podle mého názoru identické u desítky, to můžeme nechat tak, jak to je. A 164 pro druhou část, ale opět to je stejné jako o devítky. V případě jedenáctky, tady bych souhlasil s tím, to je 166, 167, 168 u eh, dvanáctky. Tady musím říct, 171 eh, až 174 mohu podpořit. Eh, u třináctky 179, 181 a 182, potom 14, 188 a potom celá řada kompromisních návrhů, kompromisních odstavců. U 15 tady se pokusíme připravit kompromisní návrh a naformulovat jej tak, abychom mohli vzít v potaz 193 a 197. Dále kompromis 16. 188, 189, u 17 je to kompromisní návrh, 225 a 218, nevím, jak se dohodnou v případě 19, tedy nevidím kompromis, dále 204, 203 a 205, 209 u dalšího odstavce 21 by měla zůstat, v případě 22 se nám opět objevuje Turecko, takže to je dost problematické. 23 nevidíme možnost kompromisu, i když eh, je tady celkem zajímavě takový, takové překrytí s 209, což je zajímavé. A co se týče trestu smrti, tak jsou pozměňovací návrhy, které bychom mohli spojit a spolupracovat se stínovými zpravodaj v následujících dnech, abychom to mohli upřesnit. A na závěr nebudu ukrývat skutečnost, že eh, ještě vidím další pozměňovací návrhy 1, 4, 5, 6, 8, 9, 30, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 90, 91, 92, 93, 94, 110. Ale v Iránu je velice důležitý i pro moji zemi. Je tady otázka trestu smrti. Ehm, bylo odsouzení eh, jedné občanky, která je původem z Holandska, 193, 194 177, 183, 185, 186, 200, 201, 202, 203, 204, 213, 215, 290. Tady mám určité dotazy 142, 146, 265, 280 a 301. Já doufám, že je vám naprosto jasné, že jsem se podíval pečlivě na jednotlivé pozměňovací návrhy. Pokud máte pocit, že jsem je nezohlednil, tak se prosím na mě obraťte. Já si myslím, že na tom dokumentu stále ještě pracujeme a hlasování by mělo proběhnout na prvním zasedání v únoru, takže máme ještě nějaký čas. Ale co mě zaujalo, což ještě komplikuje situaci, za určité politické skupiny eh, jsme dostali určité rozporuplné pozměvací návrhy, které mm, jaksi komplikují situaci, ale pokusím se připravit dobrý návrh a doufám, že nadále budeme dobře spolupracovat. Nyní si velice rád vyslechnu vaše poznámky a mám ještě několik týdnů na to, abych dokončil tuto zprávu. Děkuji. Děkuji, pane Beldere. A slovo má pan Munic. Gracias, eh, presidente. Děkuji, pane předsedo. Tato zpráva eh, je předmětem asi 300 pozměňovacích návrhů, jak pan Belder také uvedl, takže lze říci, že tady je jenom velmi malá zhoda o textu, který navrhl pan zpravodaj. Spousta si pozměňovacích návrhů jsou samozřejmě totožných a pocházejí od všech politických skupin, které se jinak nerady eh, shodují. Já samozřejmě děkuji panu zpravodaji za kompromisní pozměňovací návrhy, ale musím říct, že mi je trochu líto, že nedošlo k jedinému setkání stínových zpravodajů, také vzhledem k citlivosti této otázky, k, k naléhavosti situace v Pakistánu. Víme, že tady jde také o celou řadu mezinárodních otázek, jako jsou lidská práva, jaderná otázka, stabilita regionu, OSN a tak dále, vztah k Afganistánu. Ve stručnosti si myslím, že toto je typ zprávy, která by měla být více předjednána, aby byla předmětem většího koncensu. I já jsem se rozhodla předložit své pozměňovací návrhy. Panu zpravodaj, dovolím si eh, k ním říct několik slov. Nejprve návrh F. Tady nemůžeme souhlasit s velmi eh, rezolutním zněním, které se tady objevuje, které charakterizuje Irán jako hrozbu mezinárodnímu míru a stabilitě. A proto si myslíme, že číslo 49 a dva další pozměňovací návrhy, které navrhují jiné skupiny, zlepšují původní text. Zdůrazňuje se tím, že nestabilita regionu Eh, v zemích jako je Irán a další eh, by mohla zhoršit situaci. Myslíme si, že agresivní retorika namířená proti Izraeli je samozřejmě závažná věc, ale měli bychom si i tak zamyslet, jak to budeme komentovat a zejména tam, kde o e, vztahy Iránu s sousedními zeměmi. U článku 3 bychom měli zdůraznit e, situace v oblasti komunikačních a informačních technologií v Pakistánu. Musíme si uvědomit, že došlo například k um, zákazu pobytu některých zahraničních korespondentů evropských médií. Dále tady článek 6, tady by šlo o odkaz na dialog a rozhovory, které jsme vedli ve stavky ráno. Jde o jednání Ženevě, rozhovory 5 plus 1 A jde tady také o tu důležitou schůzku, která je do 20. ledna. Neměli bychom zapomínat i na ty jaderné záležitosti a na lidská práva, na další aspekty situace v Iránu. Například je to vnitřní politika, regionální bezpečnost. Tento odstavec bychom měli využít k tomu, abychom popsali širší aspekty celé situace. Potom odstavec 20, žánek 7. Já si myslím, že by byla škoda, kdybychom nepopsali rozdíl mezi vedoucími představiteli, kteří hovoří o hrozbě Izraele, teď hovořím o prohlášení prezidenta Ahmadinežáda, a musíme to rozlišovat od prohlášení dalších představitelů Iránu, tak, abychom měli i nadále otevřené některé komunikační kanály ve vztahu k Iránu. Měli bychom si uvědomit, kdo je autorem jakých prohlášení v Iránu, tak abychom s některými představiteli mohli nadále komunikovat a vést dialog. Jsou tady ještě další věci, o kterých jsem nehovořila, ty jsou podle mě přijatelné, podle mě velmi důležité, abychom eh, uspořádali schůzku čínových zpravodajů a domluvili se na kompromisních pozměňovacích návrzích ty ostatní eh, jsou kontroverzní, ty asi nebudou předmětem shody, ale myslím, že je tady eh, je důležité se na těch zásadních věcech dohodnout. Jinak budeme muset hlasovat o pozměňovacích návrzích, jak byly předloženy. La parola, Lok. Děkuji, slovo má pan Lockwiller, předseda delegace pro vztahy s Iránem. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla ještě vrátit k poslední diskuzi, k dřívějšímu předložení od kolega eh, Beldera zde v AFETu a myslím, že jsme se tehdy dohodli, eh, že máme tři zásady v této zprávě. Jednak eh, vnitřní vývoj, lidská práva, demokratický vývoj a dále hospodářský vývoj. A potom je zde jaderný materiál a dále třetí je role Iránu v daném regionu. A všechny tyto tři oblasti měly být pojednány velice podrobně a věcně na základě track policy Měli bychom vynaložit tlak, abychom zabránili eh, nerozumění a zároveň zde měla být ochota. Měli jsme signalizovat ochotu ze strany EU. Eh, předloha na posledním zasedání eh, tyto podmínky nesplňovala, nesplňovala ani zdaleka a nyní máme asi 300 pozměňovacích návrhů. Je to práce pro Herkula, ale znovu bych chtěla říct, že tyto pozměňovací návrhy nesmí být, eh, polem, nejsou polemické a povrchní, ale mají být velmi věcné, specifikují dané věci, navazují na místa, kde může EU spolupracovat s ostatními vícestrannými grémy. A eh, byly již schrnuty tyto pozměňovací návrhy. To znamená například eh, skupina zelených velice úzce spolupracovala se skupinou socialistů to znamená, my jsme se chovali již velmi disciplinovaně, abychom postoupili, abychom pomohli dané věci. A po kompromisních návrzích, které jsme obdrželi včera, tak tam je 34 eh, pozměňovacích návrhů, které jsme obdrželi. Vy jste ještě rozdal další návrhy, na ty nemohu tak rychle reagovat, musím se na ně pořádně podívat, ale eh, jedná se o závažný nepoměr. A jak jsem viděla na těchto kompromisních návrzích, tak téměř všechny Eh, jsou podstatnými změnami, které se zabývají rolí Iránu eh, v regionu. Tam to vypadlo, ta role Iránu. To znamená, já bych potřebovala nejenom více času, ale my se musíme také eh, rozhodnout této věci. To znamená, já musím jednoznačně říct, a vy jste to také nabídl, ano, bilaterálně se můžeme bavit o jednotlivých bodech, ale potřebujeme čas a dobrou přípravu Ehm, na setkání stínových zpravodajů, protože tato zpráva má být dobrou zprávou, která má být základem pro další politiku vůči Iránu. Děkuji paní Lockbiller a slovo má pan Dejon. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, eh, vážený kolego Beldere, pokud eh, bylo předloženo tolik pozměňovacích návrhů, tak je evidentní, že to téma vzbuzuje velký zájem. A je, jde také o to, že si děláme velké obavy. Paní Munis o tom již hovořilo, jde o strategickou důležitost regionu, o sousední země. Je to důležité pro celé mezinárodní společenství. A já si myslím, že to zpráva bude potřebovat eh, vylepšit tak, aby mohla přispět k odblokování situace, která nám všem leží na srdci. Mohu to zhrnout. Často říkáme, že dobré úmysly neznamenají nutně dláždí eh, cestu do pekla. Já si myslím, že bychom se měli společnými silami pokusit o e, co největší e, míru zhody, tak aby ta zpráva měla patřičnou politickou sílu, aby vyjadřovala stanovisko parlamentu, které bude znít. Já samozřejmě nejsem stínovým zpravodajem, ale jak e, vidíte, je potřeba, aby se, spolu, aby se sešli stínoví zpravodajové, kteří by se dohodli na kompromisních pozměňovacích eh, návrzích a překonali ty rozpory, které tady ještě panují. A je vaším úkolem, pane Beldere, abyste se o to postaral. Myslím, že eh, by bylo dobře provést tady několik změn, které tady již byly řečeny. Za prvé je potřeba odstranit jakoukoliv nejednoznačnost v textu, která eh, by mohla vést k k vytvoření dojmu eh, střetu civilizací. To by vedlo k velkému eh, se k velké reakci eh, v Iránu. Víme, že v sousedství Iránu jsou arabské státy nebo jiné státy, které by také na to nereagovaly značením. Pokud bychom to tak napsali, tak by to vedlo k negativní reakci. Měli bychom dbát eh, na to, abychom se nevyjadřovali mm, v rozporu se těmito dobrými zásadami. Měli bychom eh, se také uvědomit, že jaderný program Iránu, a to ať už civilní nebo vojenský, nesouvisí pouze se současným režimem, má to určitou historii. Jde o to, že Irán se snaží eh, nalézt znovu své místo eh, ve světě, které má pocit, že mu náleží. Ale to trochu mění pohled na celou eh, věc, na, mění způsob, jakým přistupujeme k těmto jaderným otázkám. Vy, eh, myslím, to neberete moc na vědomí. Je tady ten známý dvojí přístup k těm sankcím. A jednak tedy sankce a jednak Eh, vyjednávání. Text, který jste nám předložil, pane zpravodaj, přestože tady potvrzujete tento přístup, tak eh, vykazuje určitou nerovnováhu. A já mám trochu problém s tím eh, tady najít nějaký pozitivní přístup k celé věci, například k tomu, jak podpořit občanskou společnost v Iránu. A já si myslím, že ať už to je Evropská unie nebo Spojené státy, tak nemá cenu nějak negativně posuzovat kroky Baracka Obamy. Pořád bychom měli nabízet nějakou možnost eh, Iránu se integrovat do eh, světového eh, systému. A jenom hrozba sankcí tomu neposlouží a proto si myslím, že ten text by měl být lépe vyvážen. A na závěr bych chtěl říci, že si myslím, že naším úkolem Přestože asi všichni jsme pro eh, prohloubení sankcí, tak eh, naším úkolem je také zvažovat jiné možnosti. A se na tom také členové delegace pro s Iránem. A proto si myslím, že by tady měla být přesnější, vyvážnější analýza situace týkající se mm, současného stavu iránské společnosti. Nemělo by tedy jenom pět odstavců, eh, které se týkají situace po revoluci, islámské revoluci. Měl by tady být více eh, aspektů, které by například hovořily o dopadech sankcí na život iránských občanů a na proces tranzice, který bychom eh, eh, určitě všichni chtěli podpořit. tím bychom vyjasnili náš postoj k občanské společnosti v Iránu. To bylo eh, velmi stručně, nechci se vyjadřovat eh, podrobně ke všem pozměňovacím návrhům. Eh, my jsme jich předložili za socialisty několik desítek. Ještě pořád na vyjasnění postoj ke kompromisním pozměňovacím návrhům. Myslím, že ten způsob, jakým jste to zatím vedl, není, nepovede k velkému koncensu mezi námi, pane Beldere. Já sdílím váš cíl. Eh, eh, Měl byste se ale přece jenom více snažit o dosažení kompromisu. Grazie, onorevole La parola... Slovo předávám panu Galarovi. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. děkuji kolegovi Belderovi za jeho kompromisní návrhy, tak jak mají máme k dispozici, i za jeho vysvětlení ehm, k různým pozměňovacím návrhům a jeho postoj k těmto návrhům. Já se také domnívám, že bychom nejdříve se měli zajistit setkání stínových zpravodajů, že ho potřebujeme a v rámci tohoto setkání si myslím, že eh, můžeme dojít také k společnému širšímu přístupu, postoji eh, parlamentu vůči tedy Iránu. Je to politicky důležité, aby nejenom parlament, ale celkově mezinárodní společenství a Evropská unie, samozřejmě na předním místě, abychom měli společný postoj vůči režimu v Iránu. A myslím, že um, to um, vidění uh, režimu, tak v tom jsme jednotní, vidíme ho stejně, o tom nejsou žádné pochybnosti, žádné velké rozdíly. Uh, s tím následkem, že určitě v případě aspektu lidských práv a popisu situace Eh, lidských práv v dané zemi, tak eh, k tomuto tématu můžeme dosáhnout koncenzu jednak v popisu, ale také potom v podrobnějších částech s ohledem na opatření, která bychom měli eh, podniknout vůči tedy občanské společnosti v Iránu. A abychom podpořili jejich boj pro větší demokracii a větší lidská práva, abychom je podpořili. Tam vidím velký potenciál pro kompromisy. Pokud jde o tematické oblasti, jako je jaderná otázka, tak tam nadále eh, naštěstí na celosvětové úrovni máme ještě společná, společné postoje vůči Iránu, když samozřejmě Evropané a Američané by šli ještě o krok dál, pokud jde o eh, sankce. A postoj naší frakce je velmi jasný. Eh, my chceme být vůči Iránu transparentní a požadujeme transparentnost od Iránu, eh, stejně jako Mezinárodní úřad pro jadernou energii a chceme plnou spolupráci s touto agenturou, Mezinárodní agenturou. A toto téma, téma by mělo eh, vést textu, který bude schopen dosáhnout konsenzu. Jak tomu bylo již u starších rezolucí. Pokud je o posouzení Iránu a jeho role v regionu, tak eh, tam jsme došli k závěru, eh, že jsou zde rozdíly. My jako skupina EPP se domníváme, myslím, že to je také názor zpravodaje, že Irán představuje hrozbu pro region, nejenom pro Izrael, ale také pro ostatní sousední země. Přesto to neznamená, že bychom měli přerušit dialog a kontakt s Iránem, nebo ho omezit, ale právě naopak. Musíme využít veškeré prostředky, veškeré možnosti, abychom vládnoucí třídě tam dali jasně najevo, co ještě jde a co již nejde. Možná ještě konkrétní bod, který se týká posouzení role Turecka tam bych eh, nechtěl podsouvat eh, Turecku nějaké nekalé eh, motivy, pokud jde o jejich kontakty s Iránem. Nicméně bychom o tom měli hovořit s Tureckem také. Měli bychom s Tureckem hovořit a zůstat v kontaktu, pokud jde právě o jejich vztahy s Iránem. Myslím si, že Turecko dokáže být velmi konstruktivní a nepodsouval bych nějaké negativní důvody, negativní motivaci. Domnívám se, že ve zprávě bychom měli a musíme identifikovat také, kde leží společné zájmy Je to například pozměňovací návrh kolega, kolegy Broka, a sice, že Irán se eh, Irán by se měl podílet na, eh, konstruktivně podílet na dalším rozvoji Afghánistánu. Dále se to týká obchodu s drogami. To jsou společné zájmy, kde spolu s Iránem můžeme spolupracovat. A i tento aspekt by se měl v oblastech, který se to týká, měl být jasně zdůrazněn, mělo by na to být poukázáno. Celkově eh, jsem přesvědčen, že spolu se spravodajem dojdeme ke dobré zprávě. Jsme schopni dosáhnout dobré zprávy. To, co máme momentálně k dispozici, je základ. A myslím, že zbytek vyplyne ze společného setkání stínových zpravodajů. Děkuji za slovo. Děkuji, pane Galere. Pan Šáke. Thank you very much, chairman, and... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat panu Belderovi a ostatním kolegům. Jak již bylo řečeno, chceme pracovat konstruktivně. Velice se na to těšíme a všichni sdílí toto stanovisko. Chtěla bych se jenom zeptat na několik vysvětlení, protože i když pan zpravodaj hovoří holandsky, tak eh, jsem bohužel nezaslechla všechny podrobnosti, hovořil velice rychle. Chtěla bych tedy, aby vysvětlil následující. Když eh, procházel kompromisními eh, návrhy, tak se mi zdá, že říkal, že vzhledem k tomu, že tady je celá řada pozměňovacích návrhů, které byly identické, tak není důvod vytvářet kompromisní návrh. Ale já věřím, že některé politické skupiny možná předložily stejné Eh, pozměvací eh, návrhy, takže sdílí názor, že je velice důležité eh, vyslovit se k těmto otázkám, čili mi přijde na místě, aby vznikly kompromisy. Dále otázka, zda budeme konkrétní v některých případech, anebo zda budeme obecnější v našich obavách. To se konkrétně týká jednotlivých případů trestu smrti, které se objevily v předešlých zprávách. Vždy to byla zásadní otázka, zda budeme jmenovat jednotlivé případy nebo ne, čili já bych chtěla slyšet názor zpravodaje. A věřím, eh, pokud chceme být konstruktivní, tak eh, všichni chceme rétoriku vůči Iránu. Ta musí být správná, to chci zdůraznit. A musíme fakticky zohlednit naše obavy Evropského parlamentu a to by, myslíme, bylo velice na místě. Celá řada kolegů zmínila Turecko, pan zpravodaj také zdůraznil, že jsou tady rozdílné názory. Chtěla bych, abychom nevyužili tuto zprávu, abychom se vyslovovali k Turecku, ale je důležité, abychom byli konstruktivní vůči Iránu a to hlavně konstruktivním způsobem. Dále je tady několik případů, kde mi ten jazyk eh, přijde nejasný, měli bychom jej vyjasnit. Určitě to probereme na zasedání stínových zpravodajů, ale obecně je důležité, abychom byli maximálně konkrétní a rozlišovali mezi iránským lidem a iránskou vládou. Pochopitelně chceme získat podporu a podporovat iránský lid. Eh, chtějí, aby jejich lidská práva byla dodržována. Chceme, aby jednotlivci Eh, kteří eh, se ohrazují vůči vládě, tak tyto lidé eh, nemají patřičná lidská práva. Dále je to otázka odpovědnosti. Některé členské státy chtějí přivítat na svém území uprchlíky z Iránu. Já bych chtěla podpořit tento pozněvací návrh. Další věc kterou bych chtěla slyšet od pana zpravodaje, je možnost uvolení sankcí v případě sankcí vůči jednotlivcům, to znamená eh, lidem, kteří jsou odpovědní za porušování lidských práv, což eh, v Evropském parlamentu vysoce odsuzujeme. Dále se těšíme na příležitost, že budu spolupracovat s dalšími eh, kolegy, budeme mít konstruktivní zprávu, která je nesmírně důležitá a zcela jistě bychom měli najít schopnost vzájemné spolupráce. Děkuji. Děkuji paní Šake a slovo má pan Lozing. vielen Dank, Herr Děkuji, pane předsedo. Děkuji i panu Balderovi. Nebudu nyní zacházet do detailů jednotlivých pozměňovacích návrhů ale spíše bych nastínila eh, základní směry naš, mé skupiny. Eh, již eh, posledně jsem se vyjádřila k tomu a vysvětlila to a nyní bych skutečně chtěla poukázat na obtížnou politickou hospodářskou situaci a situaci v oblasti lidských práv a vůbec to nechci negovat, že ta situace je taková. Nicméně chci ujasnit, že moje skupina Eh, tuto zprávu, stejně jako já, výrazně kritizujeme, nebudeme eh, s ní souhlasit. Žádáme o, eh, chceme strategii a změnu politiky EU e a politiky USA s cílem prolomit izolaci země a ukončit politiku sankcí. Domnívám se, že politika sankcí není schopna zlepšit situaci v oblasti lidských práv ani situaci lidí v Iránu. Jednání k jadernému programu a zóny bez jaderných zbraní na e, Blízkém východě, tak tuto e, aktivitu bychom chtěli obnovit. A kromě toho e, chceme politický dialog na jedné rovině, abychom nalezli diplomatická řešení, mírová řešení v otázce eh, iránského atomojaderného programu. Ještě jedno bych chtěla eh, opakovat, že zdůraznění eh, našich sankcí nepovede ke snížení eskalace, ale právě naopak. Neustále zostrování, přiostření sankční politiky, to je eskalanční politika a já se skutečně obávám, po zkušenostech s politikou v Iráku a s tím, co se stalo v Iráku, tak že to v konečném důsledku povede k vojenské um, intervenci. A já bych chtěla připomenout na tomto místě, že uh, rezoluce OSN a její schválení článek 141, že se to týkal článku 141, kdy vojenské řešení eh, pro splnění rezoluce bylo vyloučeno. Kromě toho bych chtěla, abyste znovu zvážili, že Irán eh, se doposud Eh, doposud neporušil eh, tuto umluvu. A dodatečný protokol eh, nebyl ratifikován. Irán ho neratifikoval, ani další země ho ještě neratifikovali. Mnohé pozměňovací návrhy se vyznačují izolací a eskalací politiky sankcí, kterou posílení vyžadují. A to je věc, kterou my v žádném případě nemůžeme podpořit. Děkuji. Děkuji. Paní Lezing a slovo má pan Tanok. Děkuji mnohokrát. Chtěl bych poblahopřát panu Balderovi. Naše skupina EKR sdílí tento názor, že se jedná o brutální režim, Těším se na jeho návrhy, pozměňovací návrhy, kompromisní návrhy. Ještě jsem je nečetl a já jsem stínový zpravodaj za naší skupinu. Tato diskuse jasně poukazuje na různé názory. Nejen v rámci Evropského parlamentu, ale mezinárodního společenství. Mezi těmi, kteří chtějí potlačit tento režim a kteří ne. Víme také, co chce prosazovat prezident Obama, ale skutečně by bylo strašné, pokud bychom podali přátelskou ruku tomuto eh, režimu a naopak je nepostihovali. Já si myslím, že je naprosto absurdní, když členové GUE říkají, že bychom neměli uplatňovat sankce, měli bychom se přiblížit eh, k této zemi. Eh, existuje zařízení na výrobu jaderného materiálu proč tedy bychom měli uplatňovat eh, smlouvu o nešíření jaderných eh, zbraní. Je to země, kde Hezbollah eh, v podstatě má prsty v tom, že se podílel na úmrtí srského premiéra a pochopitelně Irán je také hrozbou pro Izrael velice jasně slyšíme, co říká prezident Ahmadinejad. Musíme rozlišovat tím, co říká Ahmadinejad a co říká vláda, ale on je přece v čele vlády. Ale Ahmadinejad nemůže hovořit bez schválení duchovního vůdce. To znamená, že Ahmadinejad, i když mluví sám za sebe, tak vždy mluví jménem celého státu v oblasti mezinárodních vztahů. Takže nyní z Wikileaks víme, že tam jsou také arabské režimy, které se obávají Iránu, bojí se, že, se, že dojde k rozšíření jaderných zbraní na Blízkém východě, což ohrozí mezinárodní bezpečnost. A pochopitelně musíme zapojit Turecko jako eh, určitého vyjednavače, prostředníka, ale je velice nebezpečné, eh, že v OSN eh, na Bezpečnostní radě hlasovali proti těmto sankcím, čili já se těším na setkání stínových eh, zpravodajů a uvidíme, jak naše schůzka dopadne. Děkuji. Děkuji panu Tanokovi a pan Salafrank má slovo. Eh, Děkuji, pane předsedo. Rád eh, bych chtěl poděkovat panu zpravodaji, panu Beldrovi za jeho práci, ale zopakovat to, co říká pan Gáler, stínový zpravodaj z naší skupiny, jaký je náš přístup. Je tedy jasné, že můžete použít eh, diplomatický způsob, diplomatický diskurs, ale Těžko odhadujeme, jaká je skutečná situace v iránské společnosti. Potřebujeme jasnou analýzu a skutečnost, že máme 300 pozměňovacích návrhů, poukazuje na to, že je to velice obtížné. Velký počet těchto návrhů je od zelených, od socialistů, to znamená od dvou politických skupin, ale ve skutečnosti nepředstavují většinu v tomto parlamentu. Když si pozorně přečteme těchto 300 pozměňovacích návrhů, tak vidíte, že některé tyto návrhy chtějí uvozovkách diplomatičtější přístup. To těžko můžeme zamaskovat, i když se na to chceme možná podívat jinak. Jiné politické skupiny a jejich návrhy, které by mohly dosáhnout většiny v některých případech, jdou právě tím směrem, že chtějí zdůraznit ty nejtvrdší aspekty iránského režimu jako porušování lidských práv. Proto některé liberální návrhy, co se týče moratoria trestu smrti nebo neplnění smlouvy o šíření jaderných zbraní nebo pronásledování novinářů nebo pronásledování univerzitních profesorů a kulturních představitelů. To je podstata většiny pozměňovacích návrhů a, jak říkal pan Gáler, je velice důležité, abychom se snažili dosáhnout koncenzu, který nám umožní v této velice citlivé oblasti, která jednou z černých děr mezinárodní politiky, abychom vytvořili skutečně jednotné stanovisko Evropského parlamentu. Takže výzva, aby stínoví zpravodajové spolupracovali, aby použili diplomatickou řeč, kde je to potřebné, tak je to na místě. Je to skutečně dobré doporučení. Ale byhli bychom se skutečné diskusy, pokud bychom zdůrazňovali pouze to, že máme 300 pozměňovacích návrhů, protože tento počet odpovídá určitým vizím, určitým perspektivám politických skupin a všichni mají legitimní názory. Neměli bychom ale zapomínat na všeobecný přístup k této zprávě a stejně tak podpořit i snahu o koordinaci, kterou podpořil pan zpravodaj. Děkuji. Prosím, slovo má pan Mauro a děkuji panu Salafrankovi. Grazie, prezident. Děkuji, pane předsedo. Mám jenom dva postřehy. Samozřejmě chci poděkovat kolegovi Belderovi za jeho odvedenou práci a e, s odkazem zejména na e, záměr, který je jasný, a sice, abychom měli tady setkání s tím zpravodajů, tak e, bych rád tedy vyjádřil své dva postřehy. První je tedy obecný přístup. Co je zásadní pro tuto zprávu? Není, nejsou to lidská práva, je to přístup EU k Iránu. A já se domnívám, že část eh, našeho hodnocení musí být věnována eh, úvaze eh, i z historického hlediska, zda Eh, ta nevyváženost mezi eh, rolí některých evropských zemí eh, od roku 1979 a srovnání k současné situaci a roli Evropské unie, zejména v prohlášení vysokého představitele, vysoké představitelky EU vůči Iránu. A já si myslím, že tady je obrovský rozdíl mezi významem rolí kterou některé členské státy Evropské unie měly v minulosti a tendence skrývat se a nevyjadřovat se ke skutečnostem. Ale jaké jsou ty skutečnosti? Já si myslím, že my si musíme klást jednoduché otázky. A sice s odkazem na to, jaký je současný iránský režim, a aniž bychom chtěli iránskou společnost izolovat, a možná obecně nechceme izolovat ani Irán jakožto stát, tak eh, my si musíme uvědomit některé skutečnosti. Irán je zodpovědný za pokus o destabilizaci například eh, sousední země Iráku. Irán je zodpovědný za pokus destabilizovat Libanon. Irán má roli v pokusu o hegemonii vůči některým eh, zemím v Perském zálivu a vytváří tam eh, velký tlak například na Saudskou Arábii. A to jsou otázky, které my si musíme položit a musíme se je zodpovědět, jinak eh, nemá smysl vůbec se nějak vyjadřovat. A nejedná se o předsudek, kvůli kterému bychom izolovali iránskou vládu, ale my pomáháme naopak odkrýt některé projekty iránské vlády, aby oni mohli vyjít z izolace, která je daná nikoli v postojem EU, ale jejich postojem ve vládě. To znamená, podle mne, tyto jednoduché otázky nám mohou pomoci k odpovědím, které pomohou i v obecně. To znamená, my se musíme vyhnout extrémnímu přístupu, ale musíme se snažit eh, nalézt odpovědi na otázky. Jinak eh, vypracujeme text, který bude bezvýznamný možná, že uspokojí některé, některá velvyslanectví, ale nebude konzistentní. Pokud je o pravomoce eh, parlamentu, který by mohl určovat eh, směr politiky. Děkuji, pane de Mauro. Ještě o slovo se eh, přihlásil pan Oman Reuten, kteří mají tedy nárok na slovo. Děkuji, pane předsedo. Podobně jako někteří řečníci přede mnou, podobně jako pan eh, Salafranka, víme, že vztahy s Iránem jsou jedny z nejcitlivějších v rámci naší vnější politiky. Jde do značné míry také o naši reputaci a myslím si, že bychom měli být konsistentní s našimi obecnými zásadami. Já bych řekl, že zpráva pana Beldera je dobrým základem pro další diskusi tady na půdě parlamentu. A měli bychom tu zprávu vidět v kontextu nedávných událostí před několika dny. Byla jedna obhájkyně Eh, lidských práv, matka několika dětí, byla odsouzena k několikaletému vězení pouze za to, že dělala svou práci, což spočívalo také v obhajobě některých prezidentských kandidátů v Iránu. Eh, těsně před začátkem nového roku byla popravena další eh, z těch eh, obhájců disidentů eh, v Iránu. To jsou všechno podle mě, pane předsedo, naprosto netolerovatelné násilnosti. My už jsme také přijali zprávu týkající se uprchlického tábora v Ažrafu, to bylo usnesení, které jsme přijali v listopadu. tam jsme řekli, že také někteří z těch eh, vězňů tohoto tábora, kteří byli odsouzeni iránským režimem, eh, byli odsouzeni a popraveni pouze za to, že navštívili své příbuzné. A co jsme dosáhli tím písemným prohlášením? Vůbec ničeho. Pokud naše rozhorčení ničeho nedosáhne a o smrt pardon, o život přicházejí nevinní lidé, tak to znamená, že reakce Evropské unie není dostatečně silná, aspoň není tak silná, jak by měla být. Myslím, že pan Beldr odvedl dobrou práci a já bych chtěl vyzvat eh, také eh, vysokou představitelku, aby naslouchala hlasu parlamentu, aby vystoupila veřejně jménem Evropské unie a odsoudila tyto nepřijatelné kroky iránské vlády. A ve světle těch nedávných událostí si myslím, že by měla naprosto jasnými slovy odsoudit také útoky na obyvatele uprchlického táboru v Ažrafu. Děkuji. Paní Ujman Reuten. Děkuji. Já jsem požádala o slovo, protože jsme teď hovořili také o vztazích mezi Tureckem a Iránem. A já bych se chtěla obrátit na všechny kolegy a s tím, že bychom se měli podívat na text našeho usnesení týkající se Turecka a tam bychom mohli nalézt vhodnou formulaci. Víme, že Turecko v poslední době hrálo více než aktivní roli ve regionální diplomaci jako velmi významný hráč v tomto regionu. Myslím, že bychom také měli vzít na vědomí, že vysoká představitelka by se měla velmi opatrně zamyslet nad roli Turecka v tomto regionu. A měla by si provést důkladné vyhodnocení situace a postarat se o to, aby naše, náš postoj k této otázce byl co nejvíce skoordinovaný. U bodu 39 eh, vidíme, že Turecko by mohlo pomoci eh, zabránit eh, Iránu získat jadernou zbraň. nám je mm, trochu líto, že Turecko hlasovalo jiným způsobem ve, v OSN. Myslím, že bychom mohli požádat Turecko, aby mohlo, pomohlo s procesem demokratizace v Iránu a více koordinovalo své kroky s Evropskou unii. Takže pokud všechny tyto aspekty budou zohledněny, tak si myslím, že tím velmi neutrálním způsobem dáváme najevo, že nám jde o implementaci všech těch bodů, které by měly být reflektovány v této zprávě. Eh, eh, Děkuji. Mám dojem, že eh, pan Belder, pokud chce, tak by se mohl vyjádřit k těm mnohým komentářům, který se právě mohl vyslechnout. A může takto uzavřít diskuzi k tomuto tématu. Prosím, pane Belder, máte... Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem kolegům za příspěvky v této diskusi. Byla jich celá řada, já se k něm vyjádřím. Jak říká pan eh, Perán, tak samozřejmě každý si to může přečíst a mm, udělat si o tom svůj vlastní obrázek. Eh, Pane Pejrone, je dobré si Eh, pořídit studie. Já jsem takovou studii měl o situaci v Perském zálivu. Můžeme se o tom ještě, můžeme se o tom ještě pobavit, asi na to máme odlišný názor. Můžeme se také obrátit na sekretariát, aby se pokusil nalézt vhodný termín. Já jsem si také s velkým zájem vyslechl eh, to, co říkala paní zpravodajka pro otázky pro s Tureckem. Za to jí velmi děkuji. Děkuji i ostatním kolegům, kteří si myslím, že mě posilují v mém odhodlání vypracovat kvalitní zprávu. Myslím si, že to možné je. Samozřejmě politicky vždy existují určité rozdíly, ale ty nevyřešíme jinak než tím, že o tom budeme hlasovat ale ještě než dojde k hlasování, tak já bych chtěl vyjádřit svou otevřenost a svolat eh, schůzku eh, se stínovým zpravodaji, abychom se mohli společně podívat na to, jak eh, dosáhnout co největší míry shody. Já doufám, že to možné bude. Molto bene, onorevole. Děkuji, pane Baldarem. A tímto se dostáváme pouze k oznámení časového programu 1. února. Bychom měli eh, přijímat v AFETu a měli bychom hlasovat. A hlasování na první zasedání v březnu tohoto roku. Nyní musím přerušit naši schůzi a budeme pokračovat v 11 hodin seminářem na téma Island a um, bude nás vést kolega Fiorello Provera a zatím nashledanou. Vážení kolegové, vážené kolegyně, budeme pokračovat s naším dopoledním setkání a já zahuji workshop na téma Island v EU, výzvy a vyhlídky. Je to velmi zajímavé téma a vítám, že Island eh, je stále častěji na tématu pořadu jednání našeho výboru a eh, budeme se zabývat, eh, jak jak teda ze strany kandidátských zemí, tak současných členských států. Workshop eh, patří do celé řady aktivit, které podporujeme my jako výbor ve prospěch tohoto státu Islandu, který je kandidátem na přijetí do Evropské unie. Bude následovat diskuze, která bude užitečným přínosem k usnesení jeho, jehož eh, zpravodajem je eh, Christian Dan Preda. Eh, výbor vyšle oficiální delegaci na Island do konce roku, aby diskutoval s představiteli vlády, občanské společnosti a parlamentu otázky, které se týkají vstupu do EU. Abychom prohloubili naši znalost daného tématu a abychom měli také fórum pro dobrý dialog, tak jsme uvítali tento seminář odborníků, které vám nyní představím. Je to Baldur Thorhelsen, eh, profesor politických věd eh, na eh, univerzitě v Reykjaviku, v Reykjaviku, který bude hovořit o obecném rámci vztahů mezi EU a Islandem a o veřejné diskuzi v Islandu a o přijetí Islandu do EU. Omlouvám se za případnou nesprávnou výslovnost vašich příjmení. David Kerry z ekonomického oddělení Eh, OŠE v Paříži. Eh, bude hovořit o eh, hospodářských a finančních záležitostech. Alison Baylis, profesor na univerzitě v, Islandi, v Islandu a ředitel Stockholmského výzkumného institutu a bude hovořit o bezpečnostních dopadech vstupu Islandu do EU. Další projevy budou ze strany Alexandra Kas Granieho, který je ředitelem Evropské komise eh, DG pro rozšíření. A dalším řečníkem je Nikolas Hannigan, eh, který je vedoucím pro islandskou misi eh, ve vztahu k EU. A konečně to bude pan řečník Graham Avery, senior poradce European Policy Centra v Bruselu a bude se zabývat klíčovými otázkami, které projednal s členy eh, parlamentu. A tímto předávám slovo panu Baldurovi Torhalsonovi. Prosím. Eh, eh, Pane předsedo, vážení kolegové, v první řadě bych vám chtěl poděkovat za tuto příležitost, že se mohu zúčastnit tohoto semináře. Na mé univerzitě v Reykjavíku a je mým úkolem, abych vysvětlil svým studentům, jak i veřejnosti přístup k Evropské unii. Je to mé oblíbené téma. Rozdělím eh, svůj přednášku do sedmi částí. Na závěr budu mít schnutí a pak chci odpovědět na to, co je zapotřebí udělat, aby Island byl pro vstup do Evropské unie. Ekonomická krize Eh, začala, když padla islandská koruna v roku 2008 v březnu a jasně stimulovala eh, následnou proevropskou diskusi. Lidé na Islandu se začali tedy zabývat o domácí i zahraniční politiku a také jsme začali řešit otázku eh, určitého zamítnutí evropského projektu. Tady vznikla celá řada příležitostí pro evropských sil a evropské členství bylo hlavním tématem voleb v roce 2009. Sociální demokraté podali žádost o vstup a pro koaliční vláda eh, po bankovní krizi měla, eh, čle, eh, měla skupinu nezávislých politiků, také se spojila se zeleným levicovým hnutím a sociální demokraté prosadili tuto žádost vstupu do EU, protože věří, že v budoucnosti Island patří do evropského projektu a zajistí to ekonomický růst. V minulosti se stal Island součástí EFT a Evropského hospodářského prostoru. Další politické strany nešly ve šlépějích sociálních demokratů, nemají pro evropské tendence. Levicové zelené hnutí je je neustále proti e, tomuto členství. Čili nechtělo prosadit žádost o vstup do Evropské unie a nezávislá strana je neustále proti členství v EU. To znamená, že máme e, veliké e, rozdíly, co se této otázky a je tady uliterální ad hoc um, přístup k přijetí euro, to se řešilo před eh, volbami. V tuto chvíli eh, naopak tato politická strana chce stáhnout žádost o vstup do Evropské unie. Evropská politika um, politické strany zemědělců je také rozporuplná. Před několika lety tato strana změnila svoji politiku, to znamená, že původně byla pro vstup do Evropské unie, ale pochopitelně si kladla patřičné podmínky. Nicméně dvě třetiny eh, poslanců v parlamentu hlasovali proti podání žádosti. A také poslanci eh, hnutí občanů, což je taková odnož eh, Eh, a politická strana, která vznikla po protestech eh, v loňském roce, tak tato strana také je proti vstupu do Evropské unie. Politické diskuse, které probíhají na Islandu, byly eh, dominovány problémem Ice Safe. Vyvolalo to velké vášně a bohužel na základě tohoto krachu Eh, se nehovoří příliš o kladech eh, a potenciálu vstupu do Evropské unie. Bylo velice obtížné prosazovat tuto myšlenku v atmosféře eh, opětovného nacionalismu, kdy se díváme na blízké země, například na Farské ostrovy, které jim vždy, které vždy pomáhaly Islandu v obdobích krize státní nebo veřejné mínění, které se týká evropského členství, bylo jasně ovlivněno právě sporem Ice Safe. Od roku 2009 bylo řečeno, že vznikla opozice eh, v rámci veřejného mění, to znamená, že veřejnost je proti vstupu do Evropské unie a to jde oproti předešlému 12-letému období, kdy téměř všechny průzkumy veřejného mínění naopak poukazovaly eh, na kladný pohled eh, možného vstupu do Evropské unie před eh, tedy naším ekonomickým kolapsem. Nicméně eh, strany, které se dostaly do vládní koalice, neustále podporují vstup do EU. V loňském roce ovšem vznikla myšlenka, že by bylo možné stáhnout naši žádost. V tuto chvíli je rozprava celkem vyvážená a prohlubuje se ve všech aspektech. Co se týče proti evropského hnutí, tak to je silné především na pobřeží a také v odlehlých zemědělských oblastech. Je to vysoce ovlivněno rybářskou politikou, asociací eh, zemědělců, kteří jsou velice proti vstupu eh, do Evropského, Evropské unie a jsou také slyšet v médiích. Eh, co se týče tohoto hnutí, Evropském parlamentu byly podány návrhy, eh, které žádají referendum, zda se má pokračovat ve vyjednávání s Evropskou unii a nebo že má dojít k okamžitému stažení žádosti Islandu o vstupu do EU. Do této chvíle nebyly přijaty kroky eh, ohledně těchto návrhů na půdě našeho parlamentu a toto hnutí také vyvíje tlak, aby Island eh, přijal určité opatření eh, ještě předtím, než eh, na přijetí konkrétních zákonů, předtím, než bude Island ratifikován. V podstatě vznikají sliby, že se budou minimálně přijímat evropské standardy a normy a že se musí o těchto otázkách hlasovat referendu. Pro evropské hnutí se přeorganizovalo a vytvořilo asociaci, která se jmenuje Silnější Island, národ mezi národy. Jsou zde významné osobnosti, především z Reykjaviku a okolí. Eh, združuje asociace zaměstnavatelů a zaměstnanců a jednotlivé politické strany, především konzervativce, sociální demokraty a progresivní politiky. podnikatelská veřejnost a zaměstnanecké organizace eh, se příliš nevyjadřují k evropským otázkám po původní kampani, která byla pro podání žádosti o, do EU. Nicméně se opět zapojí do diskuse a eh, zcela jistě se do ní zapojí před referendem o členství. Konfederace eh, islandských zaměstnanců není aktivní e, v této diskusi. Je to dáno interním rozpadem nebo rozkolem, e, kdy máme konfederaci e, majitelů rybářských lodí a tato konfederace může naprosto zablokovat otázku evropského vstupu. Co se týče médií, Neustále zasnívají diskuse v médiích eh, o kladech, ale i záporech eh, členství v EU. Nicméně často neexistují odborné pohledy, takže nevíme, co je skutečnost a co je fikce. Existuje deník, který se vyjadřuje eh, k otázkám v Evropské unii. Na druhé straně konzervativní tisk, naopak eh, má velice silnou kampaň proti členství v EU. A to vlastní eh, magnáti v oblasti eh, rybářské mm, komunity. Máme také soukromé kanály, které se snaží vyváženým způsobem hovořit o těchto otázkách a pochopitelně se snaží také informovat naši veřejnost. Na závěr budeme mít kladné nebo záporné hlasování v referendu. Co se týče dohody o přistoupení, potřebujeme mít většinu voličů. Musíme řešit jejich otázky, jejich obavy především ve dvou aspektech. Jednak musíme uspokojivým způsobem pokračovat v našich rybářských aktivitách a musíme mít možnost spravovat naše vody eh, v rámci společné rybářské politiky. A za druhé je to ochrana Um, oblastí venkova v rámci společné zemědělské politiky. Další pozitivní faktor uh, v smlouvě k přistoupení by byla stabilizace, stabilizační dohoda uh, s Evropskou centrální banku, bankou pro zajištění stability islandské koruny do té doby, než Island naplní veškerá kritéria pro přijetí eura. Pokud tyto podmínky budou naplněny, tak pevně věřím, že naše vláda, aspoň tedy sociální demokraté, mohou eh, přesvědčit naše voliče, kteří budou hlasovat pro členství v Evropské unii. Především pokud v diskusi prokáží, že Island má strategický zájem, chce se plně zapojit do evropských záležitostí. Některé strany tomu budou oponovat a v této fázi ten konečný výsledek je těžko předvídatelný. Mezitím na Islandu doufáme, že Evropa, Evropský parlament nám budou pomáhat, abychom pochopili celkovou situaci, abychom podpořili pro evropské hnutí. Děkuji. Děkujeme panu Torhalsovi za jeho velmi jasnou přednášku a slovo má paní Alison Bales. Děkuji vám, pane předsedo. Než mi naběhne prezentace, tak bych chtěla říci, že jsem samozřejmě velmi ráda, že mohu tady vystoupit a podobně jako eh, můj kolega vám chci spíše popsat kontext. Island je trochu speciálním případem, v oblasti bezpečnosti a obrany a je, myslím, velmi obtížné pochopit, eh, v čem přesně tyto, tato specifika spočívají. Eh, Island byl zakladajícím členem NATO, pořád je členem NATO, ale nemá žádnou armádu. Proto jsou určité praktické důvody, je to velmi izolovaný ostrov a provádění jakýchkoliv pozemních operací by tady bylo velmi obtížné. A bezpečnost Islandu v podstatě eh, se opírá o letecké a námořní síly Eh, bylo by také velmi těžké, aby národ, který eh, má 300 tisíc občanů, eh, mohl vytvořit armádu. Nicméně mm, tento koncensus je v celé islandské společnosti. Musíme si také uvědomit, že Island získal plnou kontrolu své vnější politiky teprve v roce 1945 a vždy chtěl být jakousi hybnou silou pro mír. Eh, asi by v té době dávali spíše přednost neutralitě, nicméně víme, že tehdy eh, v kontextu strané války měl Island strategické postavení a proto jediné řešení, které se nabízelo, bylo vstup do NATO, protože jediné NATO mohlo chránit eh, Island. Konkrétně to byly Spojené státy, kteří Spojené státy postavili v Keplaviku velkou vojenskou základnu a také Islandu poskytovali jiné velmi zásadní služby. Eh, na to tady mělo radarové zařízení vedle této základny, ale dokud, a dokud tam tedy američané byli, tak eh, se starali i o tento radar. Spojené státy se unilaterálně v roce 2006 stáhly z Islandu a k tomu se ještě dostaneme, jaké dopady to tedy mělo na Island. V tomto okamžiku je asi dobré připomenout, eh, jaká byla historická zkušenost Islandu. To je důležité v kontextu obrany a bezpečnosti. Island se spoléhal na to, že jeho obranu zajišťuje někdo jiný. Vůči tomu existovala také opozice na Islandu, zejména na radikální levici. Trochu také v důsledku toho všechny ty věci, které se Island zajišťoval sám, tedy pobřežní stráž, eh, velmi efektivní záchranné služby a eh, běžný mechanismus civilní obrany. To všechno byly věci, které nebyly zaměřeny na eh, ochranu před vnějším nebezpečím, spíše šlo o civilní záležitosti. Island také nebyl nucen vyvíjet svoji koncepci bezpečnosti, protože těch reálných problémů bylo velmi málo. Žádné interní konflikty, velmi malá eh, kriminalita, 80% eh, sebe soběstačnost v eh, zásobování energiemi, to všechno byly výhody. Kromě toho také zlepšující se klimatická situace v důsledku klimatických změn. Po stažení Američanů ale začali Islandané více přemýšlet o své vlastní bezpečnosti, o tom, jak například Eh, zlepšit bilaterální vztahy, podepsal bilaterální dohody s eh, skandinávskými státy a na to také eh, přislíbilo čas od času provést nasazení svých jednotek, aby demonstrovalo aktivní přístup k zajištění bezpečnosti a obrany. Island také posílil svůj mechanismus civilní obrany posílením své pobřežní stráže Ve věci radaru eh, bylo rozhodnuto založit v Keplaviku eh, obrané agentury, islandské obrané agentury, to, ta věc byla kontroverzní, jak na levici, tak na pravici a teď došlo k rozhodnutí tuto agenturu uzavřít a většinu jejich úkolů přesunout na jiné orgány. Ještě pořád to není definitivní, debatuje se o tom, ale je pravděpodobné, že většina Eh, práce agentury bude prováděna ministerstvem vnitra a pobřežní stráží. Velmi zajímavou iniciativou předchozí vlády, která byla kombinací pravicové a sociálně demokratické strany, Eh, bylo vyhodnotit si rizika pro Island. Eh, ta studie byla zveřejněna v březnu 2009 a poprvé se tam eh, popisuje velmi široce založený přístup k bezpečnosti. Podle mě tam na velmi dobré odborné úrovni se popisují hrozby pro Island. Jednak je to také hospodářská bezpečnost, ekologická bezpečnost, kybernetická bezpečnost a tak dále. Ehm, nebyla na to žádná okamžitá reakce, nicméně v průběhu roku 2010 se vláda rozhodla vytvořit novou strategii ehm, islandské bezpečnosti. A tato strategie pravděpodobně bude se opírat o hodnocení rizik. Co se týče Evropské unie a jednání s Evropskou unii, ten příběh je relativně jednoduchý, asi nedojde k žádným větším k větším problémům eh, při vstupu do společné evropské obrany a bezpečnostní politiky. Myslím, že eh, Island cítí svou náležitost k Evropě, eh, má také ty klasické skandinávské hodnoty, podpora míru, humanitární pomoc a tak dále. Island přispěl k některým mírovým misím, včetně Evropské unie. Eh, v rámci té civilní části prostřednictvím expertů, kteří jsou vysíláni ministerstvem zahraničí. Island určitě bude chtít jasně dát najevo, že vstupuje do Evropské unie jako nevojenský stát a že nemá v úmyslu přispívat nějak k vojenským jednotkám budoucnosti. Jak je chápaná strategická důležitost členství v EU eh, na Islandu? Myslím, že ta odpověď vyplývá eh, také z toho, že v minulosti byla bezpečnost vnímána velmi úzce. Jenom menšina občanů Islandu si eh, uvědomuje, že Evropská unie je strategickým partnerem a může nabídnout eh, velkou míru ochrany Islandu a že může nabídnout ekonomickou, ekonomické zakotvení a jak, jakousi ekonomickou disciplínu. Ti, kteří eh, usilují o členství v EU, vítají toto zajištění, strategické zajištění, kromě toho, že eh, Island eh, je členem NATO. A ti berou tento argument velmi vážně. Z pohledu EU Island není nějakým významný strategický partner nebo významné strategické břemeno. Myslím, že to nemůžeme srovnávat eh, s rozšířením například západního, o, zá, o státy západního Balkánu. Jde tady ale také o arktickou oblast, víte, že Evropská unie čím dál tím více definuje svoji politiku v této oblasti, chce být eh, významnějším hráčem v hospodářském kontextu, také v kontextu klimatických změn a proto tady Eh, postoj eh, Islandu bude eh, předmětem velkého zájmu. Island je v dobrém postavení, aby byl tady významným hráčem. Island má skvělé vztahy se svými sousedními státy, má ty skandinávské hodnoty, ale má také velmi silné vztahy s Gronskem a s Férskými ostrovy. Kromě toho má také velmi pohodový vztah k Rusku a to ještě nebylo nějak narušeno eh, například tím, že přes eh, Island letají ruská letadla. A i arktická politika Islandu odpovídá do značné míry politice EU. Tady bych chtěla zejména poznamenat, že Island podporuje Evropskou unii při eh, definování větší role na Arktické radě. Spolupráce tedy bude pokračovat, ať už k si dojde nebo ne. Je potřeba říci, že díky tomuto arktickému faktoru, přestože tady není až tak úzká souvislost eh, mezi obranou a bezpečností a Evropskou unii, tak tyto procesy by mohly být zblíženy Eh, velmi dynamicky tím, že se změní bezpečnostní agenda v této části světa a vytvoří se nové areny nebo nové působiště pro tuto bezpečnostní politiku. Děkuji. Grazie, molte grazie. Děkuji. A nyní předávám slovo panu Davidu Kerimu. Děkuji. Thank you, Mr děkuji, pane předsedo, děkuji za tuto příležitost, že mohu hovořit o ekonomických, finančních aspektech islandské žádosti pro vstup do Evropské unie. Chtěl bych se zaměřit na tři otázky. V první řadě bych chtěl hovořit o vstupu do Evropské unie jako cesta k euru, dále Hlavní dvě otázky vyjednávání se týkají politiky rybolovu, společného rybolovu a společné zemědělské politiky. A za třetí bych chtěl hovořit o uplatňování paktu růstu a stability. Původní motivace naší žádosti, aby se Island stal členskou zemí Evropské unie, byl dán především důvodem připojit se k eurozóně. Finanční krize byla velice závažná, protože jsme neměli přístup eh, k záchranným finančním nástrojům, které poskytuje ECB. Měli jsme omezený přístup k těmto záchranným nástrojům eh, prostřednictvím poboček z eurozóny, nicméně islandské banky měly problém s likviditou, protože Eh, tam bylo vysoké podezření, že jsou nesolventní a to nám zablokovalo přístup eh, k bankovním trhům a náš trh na tom byl vysoce závislý. Toto podezření bylo potvrzeno eh, velikými ztrátami, když padly naše banky v říjnu 2008. Nicméně pozitivní aspekt toho, že jsme měli naši vlastní měnu, byl dán tím, že došlo k devalvaci naší měny. To vedlo k přizpůsobení naší reálné ekonomiky, Eh, po vzniku finanční krize. Čili tento graf poukazuje na to, že tady vidíme dovozy, eh, které vysoce klesly a eh, naopak došlo k nárůstu vývozu v rámci HDP. Tady vidíte konkurenceschopnost, která se objevila během let rozkvětu. Došlo všem ke snížení poté, co došlo k devalvaci naší měně. Co se týče skutečnosti, tak navzdory tomu, že pokud bychom měli euro, tak by to asi nezměnilo rozsah celkové finanční krize, kterou eh, Island zažil. Nicméně bylo nebo je vysoce výhodné pro Island, aby vstoupil do eurozóny, aby měl euro. Tímto krokem bychom nejen posílili obchod eh, se členskými zeměmi Evropské unie, také bychom snížili úrokové sazby, také bychom snížili riziko inflační, eh, riziko prémie a také tyto nižší úrokové sazby by vedly k eh, vysoce produktivní výrobě, která je náročná na kapitál. Nicméně, když eh, přistoupíme do eurozóny, tak to není úplně optimální, protože když se podíváme na tuto tabulku, tak je jasné, že existuje korelační koeficient šoků, eh, tak eh, tady vidíte pouze eh, slabou korelace, vlastně není žádná korelace, která je spojená s velkými výkyvy, s velkými šoky. Čili máme tady šoky, které se týkají poptávky a nabídky. Je, vidíte v té první tabulce, že Island nemá žádný korelační koeficient, co se týče eh, koeficientů dodávky a ze statistických analýz se vyplývá, že eh, se bojíme spíše se švédskou korunou. Opět eh, Island se méně adaptuje v eurozóně, co se týče optimální měny, oproti jiným zemím, například Německo a Francie. Nicméně je možné, aby země jako Island byla úspěšná v eurozóně, protože má velice flexibilní pracovní trh a to nám umožňuje, abychom také udělali um, pozměnění na uh, směném kurzu, protože uh, došlo k velkým výstupům, co se týče zaměstnanosti v posledních letech. Největším problémem ve vyjednávání je oblast rybolovu. Island eh, má dobrou minulost, eh, co se týče trvale udržitelného rybolovu a našich eh, zdrojů, populací ryb. Když se podíváme na první tabulku, tak došlo k mírnému poklesu našich populací, co se týče kvót v oblasti rybolovu. Když se podíváme na tresku, tak Vytěžení eh, moří je vedlo k moratoriu těchto zdrojů v roce 2001 a co se týče celkových eh, kvót, které jsou povolené, ty byly na úrovni nuly a eh, opět došlo k vyšším výlovům všechny musí být vyloženy, což není stejné v jiných severských zemích. Jedna z věcí, která eh, vede k tomu, že netěžíme celkové populace našich ryb je dána tím, že skutečně naši rybáři jsou uvědomí, že v jejich zájmu, aby nevytěžili a nezničili populace ryb v našich mořích. Takže mně se zdá, že pokud, nebo možná další bod je, že rybolov je nesmírně důležitý pro Island. Eh, 30 Eh, je důležité v našem obchodu, je to velice důležité také pro naše HDP, představuje to 5,2%. Pro Island bude vysoce důležité, abychom si uchovali hodnotu tohoto zdroje, takže tyto kvóty musí vycházet z vědeckých poznatků, máme tady také vlastnická práva, která chceme udržet a tyto kvóty budeme velice tvrdě uplatňovat. Další problematická otázka v rámci vyjednávání je společná zemědělská politika. Připojení do společné zemědělské politiky. Když se podíváme na tento diagram, tak ochrana zemědělství je vysoká na Islandu. Takže z ekonomického hlediska připojení se do společné zemědělské politiky by bylo efektivní. Nesmíme ovšem snížit ochranu na úrovni Evropské unie, protože si myslíme, že bychom mohli snížit ceny potravin eh, no, 50% a tím bychom také snížili eh, rozpočtové transfery. Není to politická otázka pro Island? Islandští politici se snaží vyjednat situaci, abychom uchovali vysokou úroveň ochrany pro naše zemědělce. Další otázka, kterou jsem zmínil, je skutečnost, že v Evropské unii Island musí naplňovat pakt růsty a stability. Jde o to, že by to pro Island nemělo být příliš těžké. Měli jsme dobrou fiskální politiku i před krizí a chceme si uchovat konsolidační programy, které doporučuje Mezinárodní měnový fond a chceme mít tedy eh, nadbytek, který chceme dosáhnout roku 2013 a je založen na plánu letošního roku, mělo by to být 15% bodů. Co se týče tohoto paktu růstu a stability, bylo by dobré uchovat si fiskální disciplínu i v budoucích letech, jakmile dojde k vypršení programu Mezinárodního měnového fondu. Celkově přístup do Evropské unie je lákavý, pokud uchováme politiku v oblasti revolovu. Děkuji. Grazie, a questo punto la parola... Děkuji a předáváme slovo Evropské komisi eh, paní Alexandře Gas Kranie. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velmi eh, ráda, že tady dnes mohu vystoupit. Já bych chtěla obecně pohovořit eh, o něčem podobném, o čem už tady byla řeč, ale nebudu komentovat jednotlivé prezentace. Jsem samozřejmě velmi ráda, že váš výbor uspořádal tento seminář o Islandu. To jsou všechno velmi zásadní věci. Nejprve bych chtěla přesunout naši pozornost eh, jiným směrem. Chtěla bych uvést jeden dobrý důvod, proč by se mm, měl Island integrovat s EU. Jsou to články Evropské unie o fungování, protože v tom článku 49 se říká, že jakýkoliv evropský stát, který dodržuje hodnoty obsažené v článku 2, může požádat o členství v EU. Článek 2, cituji, eh, říká, že to je Unie eh, založená na eh, dodržování lidské důstojnosti, rovnosti, dodržování lidských práv a právního státu, nediskriminace osob náležících k menšinám a umožňuje e, život společnosti e, harmonicky se vyvějící na základě rovnosti mezi pohlavími. A já si myslím, že Island e, vyhovuje všem těmto požadavkům, je to ideální v podstatě stát v tomto smyslu, proto také Island má zájem o členství v EU a EU má zájem o Island tomto duchu jsme také napsali posudek na islandskou přihlášku o členství. Při pohledu na koreňská kritéria jsme dospěli k závěru, že Island již splňuje politická kritéria a splňuje také ekonomická kritéria. Island by také mohl vyhovět značné části Aki Kominoté, protože od roku 95 byl členem Evropské hospodářské oblasti a jako takový musel přejmout značnou část eh, zejména hospodářské legislativy. Je evidentní, že bude muset projít eh, aproximací své legislativy tak, aby splňoval všechny požadavky, ale větší části už je určitě splňuje. Když se na to podíváme z pohledu největších eh, výzev a pravděpodobnosti přistoupení Islandu, tak eh, ty skutečné eh, výzvy leží v přibližování 33 kapitol AKY. V podstatě jsme to tušili že tady bude problém pouze s několika eh, kapitolami. A už tady o nich byla řeč. Je to zemědělství, rybolov, životní prostředí. To jsou největší problémy. Jinak společná bezpečnostní a zahraniční politika a podobné další věci nebudou představovat vážnější problém. Tady bude pouze o přípravu a vstup. Rybolov bude asi nejcitlivější otázkou v jednáních. Už bylo řečeno, že Island má velmi výkonný eh, systém řízení rybolovu, má velmi dobrý dohled nad rybolovem, takže má udržitelnou eh, politiku rybolovu. Island ale bude muset otevřít eh, svůj sektor rybalovu ostatním a bude muset eh, zavést evropské předpisy, bude muset zajistit eh, volný pohyb kapitálu, služeb a zboží, který zatím nefunguje. My máme společnou politiku rybolovu v Evropské unii A pokud Island bude chtít vstoupit, tak bude muset eh, vyhovět pravidlům této politiky. I zemědělství bude problematické, to bude trošku mm, jinak. Bude muset připravit svůj zemědělský sektor na vstup do společné zemědělské politiky. Bude muset zejména vytvořit všechny ty instituce, které si to vyžaduje. Možné, že Island nebude chtít eh, se na to připravit ještě před vstupem, ještě před referendem o vstupu. Je to ale výzva trochu jiné povahy než eh, ta předchozí, jde tady spíš o politické, politické rozhodnutí. Životní prostředí, víme, že eh, lov velryb na Islandu není v souladu s evropskými, eh, evropskou legislativou. Island také nespolupracuje s eh, Mezinárodní komisí pro lov Verlip, ale i tato otázka je kontroverzní na Islandu a myslím, že nejprve bude muset proběhnout debata ve islandské společnosti. Otázka je, jestli je možné překonat tyto výzvy a my si myslíme, že odpověď je ano. Bude se ale požadovat politická vůle islandské vlády a otázka bude, jestli islandští občané svou vládu v tomto rozhodnutí podpoří. Potom jsou tady otázky, které nesouvisejí e, s legislativou. Je to hospodářská situace na Islandu a otázka iSafe. K té hospodářské situaci, to už tady bylo řečeno, program Mezinárodního měnového fondu úspěšně eh, se realizuje teď. Eh, eh, Mezinárodní měnový fond Islandu poslal čtvrtou tranši té pomoci, takže tam ekonomika se zlepšuje. V každém případě problém iSafe. Teď došlo k podpisu návrhu dohody se Spojeným královstvím a s Nizozemím. Předpokládáme, že brzy to ratifikuje islandský parlament. A v tom případě eh, by tyto problémy byly vyřešeny. Nicméně na horizontu se objevují nové problémy. Jsou tady jiné problémy. Eh, v první řadě musí Island eh, zajistit eh, správné informování své veřejnosti. My to nemůžeme, my nemůžeme suplovat islandskou vládu a doufáme, že tady se lepší informovanost o otázkách spojených s Evropskou unii. Dovolte mi ještě, abych několika slovy řekla, jak, jaká je vyhlídka na členství. My jsme dospěli k závěru, že ta vyhlídka integrace je výborná, je možná eh, lepší než u jakékoliv jiného kandidáta, ale myslím, že s jistotou eh, to dokáže posoudit pouze Island samotný, protože je to rozhodnutí Islandu v první řadě. Děkuji a slovo má zástupce Islandu v EU. Eh, pan Nikolas Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dámy a pánové, v první řadě bych chtěl poděkovat výboru AFET, eh, panu předsedovi za pozvání na tento seminář. Úloha Evropského parlamentu je zcela zásadní pro zajištění je důvěryhodnosti postupu přistoupení a stejně tak Helsinský protokol, to je také pro nás velice důležité. Chtěl bych také ocenit příspěvky od mých předřečníků, všechny byly nesmírně zajímavé. Já v podstatě souhlasím s veškerými analýzami, které zazněly. Chtěl bych pouze schrnout výhledy naší státní zprávy a kde se nacházíme v daném procesu a čeho jsme již dosáhli. Jak víte, Island 17. července 2009 požádal o přistoupení, 27. června byla přijata naše žádost, nyní je, procházíme obdobím zbližování a screeningu, jak víte, aky je vysvětleno kapitole, kapitolu po kapitole. Našim odborníkům ta spolupráce probíhá velice dobře. Já doufám, že komise souhlasí. Skutečně na obou stranách eh, pečlivě pracujeme. Ta spolupráce s komisí je vynikající a také si uvědomujeme, že je to pro nás nesmírně přínosné. Existuje vysoce, dobře, efektivně organizovaný postup pro kandidátské země, proces, který velice dobře funguje. Také je pro nás přínosné, že i když naše státní zpráva je malá, tak někteří naši nějaká, eh, naše ministerstva se spíše rovnají oddělením jednotlivých ministerstv v zahraničí. Nicméně máme celou řadu odborníků a jsou to odborníci, kteří mají 16-letou zkušenost eh, s implementací legislativy, která platí v oblasti obchodu a tedy hospodářské oblasti. V podstatě v celé řadě oblastí se přibližujeme k evropskému AKI. Mí kolegové se zmínili již o dohodě e, e, e, Evropského společného prostoru, dále šenkenské dohody, také tady existují dohody v oblasti spravedlnosti a interních záležitostí a je důležité, že provádíme harmonizaci také v oblasti společné zahraniční politiky. Také jsme nabídli politickou dohodu v oblasti implementace omezených misí. Jakmile vznikne tato mezinárodní dohoda v oblasti klimatických změn, tak jsme prohlásili, že budeme prosazovat eh, nejambicioznější cíle, které se budou týkat eh, snížení emisí CO2. Možná poznámka stranou. Možná jsme neobvyklí jako kanadská země. Investovali jsme miliony eur během 16 let eh, do snížení ekonomických a sociálních rozdílů, které existují v rámci Evropské unie. Jak již bylo zdůrazněno, eh, bude projednávána celá řada obtížných kapitol a tyto kapitoly již byly identifikovány ze strany mých kolegů. Souhlasím s tím, že eh, v centru eh, zájmu je rybolov, měnová politika, jsou tady určité problémy možná ani ne tak politického rázu, jako spíše technického rázu, ale ve všech těchto oblastech, především v oblasti zemědělství, které je také klíčovou oblastí, v oblasti rybolovu, se budeme řídit názorem našeho parlamentu, jejich stanoviskem z roku 2009, kde se uvádí celkový rámec v rámci kterého budeme vyjednávat naše přistoupení. Jenom to eh, se týče veřejného mínění, a kolega hovořil velice dobře o veřejném mínění eh, koncem loňského roku. Jsme měli průzkum veřejného mínění a 63% našich obyvatel chce pokračovat v procesu přistoupení. Zájmem naší vlády je, abychom měli transparentní proces přistoupení, abychom měli k dispozici veškeré informace, které budeme poskytovat také naší veřejnosti. Evropský parlament eh, náležitě zdůraznil význam toho, že naše veřejnost musí být plně informována. To si velice dobře uvědomujeme. Náš parlament je tou hnací silou. Zpráva bude fungovat pod eh, jejich kontrolou, našich eh, členů parlamentu. Náš hlavní vyjednavač a jeho tým objeli významná města a oblasti na eh, Reykjaviku, probírají velké obavy našich obyvatel a nyní ještě vznikla taková interaktivní webová stránka, eh, kdy kdokoliv může poslat eh, poznámku, dotaz, eh, která se týká jakékoliv kapitoly, které se řeší během našeho mm, přístupu a obdrží je obšírnou odpověď na svůj dotaz. Takovýmto způsobem chceme zapojit naše občany do vyjednávání a jsme si jistí, že takovýmto způsobem naše veřejnost bude lépe informována nejen co se týče obsahu vyjednávání, a co to vlastně konkrétně znamená přistoupení Islandu do Evropské unie. A jak se zmínil první kolega, eh, nebudeme hovořit pouze o evropské fikce, ale především o skutečnostech, které se týkají našeho členství. Čili vítáme vznik také společného výboru Evropského parlamentu s naším parlamentem, což bylo důležité nejen ze symbolického hlediska, ale také e, z toho, že prohlubujeme naše vztahy, informovanost e, a posilujeme partnerství mezi naším státem a Evropskou unii. Tento proces má skončit e, v červnu a Doufáme, že se nám podaří otevřít některé kapitoly, bude to dynamický proces eh, a pochopitelně si chceme naše členství zasloužit eh, na základě našich výsledků. Jenom stručně kolegyně z komise se zmínila o makrelách. Je to důležitá otázka. Jsme jeden ze čtyř eh, přímořských eh, států, který řeší tuto problematiku, ale prosím pamatujte na to, že existují čtyři další státy, které mají také odpovědnost eh, za vytvoření dané dohody a uděláme vše, co je v našich silách, aby tomu tak bylo. Pochopitelně to budeme řešit v rámci tohoto fóra, nebude to součást našich vyjednávání o přístupu. Několik partnerů se o tom již zmínilo. Je to eh, naše kulturní, sociální, eh, silná stránka, která také vede k naší prohlubené spolupráci. Co se týče konference, která proběhla v loňském roce, chceme řešit zájmy Islandu. Bude to velká výzva, na které se ovšem těšíme a jsme velkými optimisty. Děkuji. Grazie molti. Eh, děkuji. A eh, předáváme slovo zpravodají. Velice se omlouvám, ale ještě je na řadě Graham Avery. Děkuji, pane eh, předsedo. Už jsem hrozně chtěl dát slovo zpravodaj, takže ještě jednou se omlouvám. Ostatní řečníci eh, víceméně už pokryli všechny důležité otázky a pokryli velmi dobře, takže co k tomu mohu dodat já? Já mám eh, poměrně velkou zkušenost s rozšiřováním přes 40 lety jsem byl jeden eh, z britského týmu, který vyjednával přijetí, tedy vstup Británie do Evropské unie, potom se dlouho pracoval v komise, teď pracuji pro jeden think tank a proto v těch pět minutách, kterými, které mi zbývají, bych mohl uh, pohovořit o členství Islandu v širším kontextu, v historickém kontextu. A chtěl bych říct tři hlavní věci. Proces rozšiřování je poháněn žadateli. A eh, to je vlastně důvod, proč máme politiku rozšiřování. Jde o to, že celá řada zemí klepe na dveře Evropské unie a chtějí vstoupit evropské instituce nevysílají nějaké lidi, kteří by objížděli země a žádali o vstup. My jsme velmi rádi, že Island o vstup požádal, ale byla to islandská iniciativa. Co to implikuje? Implikuje to hlavně dvě věci. Za prvé to, že máme právo požadovat po Islandu, aby přijal základní zásady členství v EU, tedy jde o přijetí AKY, jde o přijetí hlavních cílů Evropské unie a týká se to všeho, včetně rybolovu a zemědělství kde samozřejmě můžeme zvážit přijetí zvláštních eh, režimů, které by mohly usnadnit členství Islandu, ale nemusíme zvažovat opt-outy, tedy výjimky eh, z těchto povinností. Víme, že některé státy v EU jsou mimo šengenskou zónu, Island ale v Schengenu je a chce vstoupit i do eurozóny. Druhá implikace rozšířovací, no, politiky rozšíření a víme, že iniciativa je islandská, eh, se týká toho, že politické strany, tedy potažmo i vláda na Islandu, mají určitá práva, určité povinnosti. Já věřím, že vláda bude velmi aktivně eh, vysvětlovat eh, občanům Islandu důvody členství a strategické výhody. Samozřejmě, pokud to vyjednávání s EU bude dotaženo do úspěšného konce. Já osobně doufám, že referendum bude kladné, naopak na rozdíl od Norska, kde dvakrát vyjednali přístupovou smlouvu a dvakrát to občané v referendu odmítli. A jeden z důvodů, proč Norové odmítli členství v EU, byl právě rybolov. A druhý bod, o kterém se chtěl zmínit, je to, že Island se liší od všech ostatních kandidátů na členství. Liší se od současných kandidátů, to jsou většinou západobalkánské státy a Turecko, ale liší se také od všech předchozích kandidátů, včetně skandinávských států. Island je jednak nejmenším státem, který kdy požádal členství má 320 tisíc obyvatel, byl by to také nejmenší členský stát. Je to ale také nejbohatší eh, stát, který kdy požádal o členství před hospodářskou krizi, měl Island eh, nejvyšší HDP na hlavu. A je to také nejlépe připravený kandidát. My jsme eh, už tady slyšeli, že Island byl 16 let eh, členem Evropského hospodářského prostoru. A proto bychom měli eh, Eh, velmi vážně zvážit, eh, jestli neposkytnout Islandu eh, trochu odlišný přístup, tedy zohlednit jeho specifika. Mohu vám uvést jeden příklad. Je evidentní, že Island má administrativní kapacitu pro provádění evropské legislativy, včetně rybolovou už polovinu AKY provádí a nemusíme tedy Eh, provádět eh, stejný screening nebo stejné zátěžové testy jako v případě balkánských států. A můj třetí bod, pane předsedo, je ten, že Island je nejenom odlišný, ale také eh, poměrně vzdálený Evropě. A ne všichni v Evropě si přesně uvědomují, jak odlišný Island je. Možná vy v této místnosti, ale zbytek lidí v Evropě si to nevědomuje. Je tady spousta paradoxů, je to relativně mladý stát, bylo to vlastně tě poslední evropské území, které bylo osídleno vikingy. Na druhou stranu ale má také nejstarší parlament a nejstarší národní literaturu eh, a jazyk. Takže to je v těchto všech aspektech velmi odlišná země. Nemůžeme říci s jakoukoliv určitostí, že Island eh, bude ratifikovat eh, členství. Důvody pro to mohou být různé ale i bez schválení členství by Island mohl přežít bez Evropské unie. Pokud Island řekne ne, tak to nějak výrazně neovlivní evropskou historii, ale já si myslím, že by to, bylo, že by to byla velká škoda, byl by to jakýsi políček Evropské unie, kdyby eh, nás eh, takový eh, malý stát odmítnul. A bez toho, abych eh, ustupoval u nějakých hlavních zásad Islandu, si myslím, že bychom měli přistupovat k těm jednáním velmi konstruktivně a pomoci Islandianům eh, schválit členství v EU. Eh, děkuji a nyní skutečně už předávám slovo panu zpravodajovi, panu Prédovi. Děkuji, pane předsedo. Nejprve mi dovolte, abych poděkoval našim hostům za to, že mezi nás přišli a že tady vystoupili se svými příspěvky. Všechny prezentace byly velmi zajímavé a myslím, že i velmi užitečné. A užitečné zejména pro mě, vzhledem k tomu, že připravuji pro tento výbor zprávu o vstupu Islandu. Já jsem zpravodajem Eh, o té zprávě budeme diskutovat pravděpodobně v únoru nebo březnu v Evropském parlamentu a já doufám, že se o tom bude hlasovat na dubnovém plenárním zasedání. Dovolte mi, abych eh, se vyjádřil k vašim prezentacím a abych také položil několik otázek. Zaprvé bych chtěl poděkovat panu um, Thorhalsnovi, který uh, hovořil o stazích mezi Evropskou unii a Islandem. Myslím, že to bylo velmi zajímavé v tom smyslu, že podobně jako v okamžiku, kdy Island vstoupil do evropského prostoru, tady je vlastně pouze jedna politická strana, která otevřeně podporuje vstup Islandu. A je to Islandská sociálně demokratická strana. A podobně jako eh, když se vstupovalo do EHS, je možné, že to bude doženo do úspěšného konce, i přesto, že proto nepanuje většinová podpora. Za druhé bych chtěl poděkovat paní Baylis za to, že velmi výstěžně popsala strategické implikace členství Islandu v EU a za to, že také hovořila o té arktické dimenzi. Myslím, že to bude zajímat našeho kolegu Galera, který má na starosti dálný sever. Chtěl bych poděkovat také panu Kerimu, který hovořil o hospodářských aspektech vlastně nám poskytl analýzu výhod a nevýhod v eh, hospodářské oblasti. Také hovořil o tom emočním a symbolickém potenciálu členství. A teď mi dovolte, abych eh, položil tři otázky našim hostům. Nejprve pro paní Bales která hovořila o velmi dobrých vztazích, který má, které má Island s Ruskem. A já bych tomu dodal také velmi dobré vztahy s Čínou. Ale nejprve tedy Rusko. Čím se trošku vracím k jedné věci, o které hovořil Graham Avery, který hovořil o tom, že většina nově vstoupivších členů EU vstoupila v době, kdy měli poměrně napjaté vztahy s Ruskem vzhledem ke společné minulosti. Nicméně v případě Islandu je to trochu jinak. My, e, Island tedy má velmi dobrý vztah e, k Rusku a proto se chci zeptat, je v ruském zájmu, aby Island vstoupil do EU? A v kontextu diskuse o dalném severu se chci zeptat, co, jaké výhody to pro Rusko bude mít. Druhá otázka je pro pana Torhalsno, Tor, Torhalsona. Už velmi brzy, tedy v pondělí, bude islandský parlament debatovat dohodu, který, kterou Island uzavřel s Nizozemím a se Spojeným královstvím eh, ve věci Ice Safe. Co se stane, když eh, tato dohoda byla schválena islandským parlamentem? Očekáváte, že veřejná debata o iSafe eh, eh, se bude zaměřovat na tyto otázky. Pokud dojde k odmítnutí této dohody, myslíte si, že veřejnost bude mít negativní postoj k EU? A potom mám otázku na pana Kerryho, který hovořil o těch o tom emočním a symbolickém obsahu členství v EU. Jak by mohly evropské instituce ovlivnit tuto debatu e, v islandské veřejnosti? Víme, že tady jsou politické strany, které se brání vstupu a které brání veřejné debatě o těchto otázkách. A které v podstatě pohlížejí na Eh, postoje evropských institucí eh, jako zavněšování do vnitřních záležitostí. Je vůbec možné vést veřejnou, objektivní veřejnou debatu o členství? A nebo se to hned vykládá za, jako vměšování? Mm, takže jsou zde ještě eh, další kolegové, kteří požádali o otázku ale každý bude mít pouze dvě minuty čas. Na, je to paní Gomez, Nelson, Ferm a pan Tanok. Takže každý máte dvě minuty. Prosím, pan Gomez. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat za nesmírně zajímavé informace. Já jsem z druhého konce Evropy. Jsem z Portugalska, z jihu. A co mě zaujalo, ale zároveň také velice potěšilo, že se bavíme o vstupu Islandu do Evropské unie. Trochu mi to zmátlo, protože chápu, že tam vznikla finanční krize, lidé na Islandu měli pocit, že pro ně bude bezpečnější, když se připojí k Evropské unii, ale na druhé straně mi to trochu zarazilo, protože někteří v Evropské unii jsme nebyli úplně spokojeni s tím, jak Evropská unie funguje v této oblasti. A Někteří lidé dokonce zvažují a hovoří o tom, že by měli opustit Evropskou unii, což není můj názor. V roce 2008 a 2009 jsem se zúčastnila zasedání spolu s NATO a viděla jsem určité kliky diplomatů z Islandu, také členy vašeho parlamentu, kteří byli skutečně rozuřeni, že Británie a Nizozemí se k ním chovali, jako kdyby to byli teroristé, protože došlo k té dané finanční krizi. A soucítím s Islandem, bylo mi vás líto, v Portugalsku v Portugalsku vám dobře rozumíme, protože jsme také spolupracovali v oblasti rybolovu. Čili z hlediska Portugalska je také důležité, aby Island eh, skutečně prosazoval své zájmy především právě v oblasti rybolovu a zemědělství, až bude vyjednávat s Evropskou unii. To asi komise nevítá, ale pokud tomu tak je, tak to je skutečně dobrý recept eh, na to, abyste byli dobrými členy Evropské unie a budete také určitě šťastnými členy Evropské unie. Takže vy skutečně obhajujete Island. Paní Cornelisen, prosím. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych eh, poděkovat všem za zajímavé prezentace. Mám otázku na rybolov. Celá řada z vás zdůraznila, že to bude jedna z oblastí, neboli ta určující oblast pro přistoupení Islandu do Evropské unie. Island se musí prostě v této oblasti dohodnout. Pan Avery eh, říká, že by neměl vzniknout opt-out. Já zvažuji to nadřazenost rybolovné politiky Islandu a možná ten opt-out je dobré řešení. Jak pan Kerry, tak zástupkyně komise Ehm, říkají, že opt-out není řešení. Čili jaká řešení nabízíte? Jaká jiná řešení můžete nabídnout, aby islandská rybolovná politika zůstala taková, jaká je, aby to bylo prospěšné a užitečné pro Island? Děkuji. Pan kolega Ferm. Děkuji, pane předsedo. Jsem náhradníkem v tomto výboru, nicméně jsem a plným členem v rozpočtovém výboru pro otázku rozšíření. Jsem sociální demokrat ze Švédska, takže chápu určité severské rysy a také naše strana je sesterskou politickou stranou islandské sociální demokracie. Nyní k tomu, co říkal pan Cornelius. Víme, že rybolov a zemědělství mohou vyvolávat problémy v rozhovorech pro přistoupení, ale mám konkrétní dotaz. Eh, padlo, padlo už rozhodnutí ve vládě nebo v parlamentu pro konkrétní optauty. Jsou tady nějaké konkrétní oblasti, kde chcete výjimky, eh, kde chcete uplatnit přechodová opatření? To je také otázka na komisi. Můžeme v tuto chvíli předvídat problémy v rámci vyjednávání, ne tedy obecně pouze v rybolovu, ale zda existují konkrétní optauty, které již eh, prosazujete. Kolega Tanok. Kolega Tanok, prosím. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poblahopřát k této iniciativě. Chtěl bych eh, poděkovat eh, všem za velice dobré příspěvky. Také bych chtěl poděkovat za modrá slova pana Averyho. Jsem ze země, e, která má úzké historické vztahy s Islandem. Jsme z Velké Británie, byl jsem studentem medicíny na Oxfordu a byli tam také studenti z Islandu. Čili v té době neexistovala lékařská fakulta v Reykjavíku. V 70. letech jsme sice neměli e, treskovou válku, ale ano, k referendu bude to skutečně těsné, když se podíváme na Maltu, to je také malý stát, kde um, bylo velice rozdělené mínění, co se týče přistoupení do Evropské unie, ale v té době se to již vyřešilo. A pochopitelně, vzhledem k tomu, že jsem z Británie, tak věříme ve velké reformy v rybolovné politice a myslím si, že přistoupení Islandu bude znamenat také reformu v oblasti rybolovu. Je to v podstatě skorumpovaná politika, která nefunguje a věřím, že to bude zelená i pro další severskou zemi Norsko, protože eh, Norsko bychom také velice rádi přivítali v našem klubu. Za EK E R máme stínového zpravodaje, který podporuje přistoupení Islandu, také přistoupení Černé hory, což je další kandidátská malá země, která v dalších e, ohledech e, také má problémy s využitím svých zdrojů, i když je ještě, má, je čeká mnohem daleko dlouhá cesta než Island, protože není součástí EHS. Dále snížení úrokových sazeb, na těch eh, jste se dohodli, abyste splatili dluh. Také je tady problém s těmi makrelami. Co mě znepokuje, že komise přichází s kategorickými prohlášeními. Já nevím, na jakém právním základě. Islandský rybolov v malém, například v případě velryb, porušuje AKY. Já si myslím, že to je společné stanovisko v rámci společné rybolovné politiky, kde se všechny eh, státy dohodly, že bude panovat moratorium, co se týče um, lovu rybolov, um, velryb, ale co se týče aky, mě by zajímalo, kde to berete, protože společná stanoviska byla eh, prosazována v rámci eh, zahraniční politiky, jsou uplatňovaná vůči všem kandidátům a eh, pan Preda hovoří o zahraniční politice Islandu. Myslím si, že v minulosti prosazovali prozápadní politiku. Je zajímavé, že mají dobré vztahy s Ruskem a s Čínou, to jsem nevěděl, ale doufám, že to nebude sehrávat eh, negativní úlohu v rámci jejich přistoupení. Dobře, nikdo další se nehlásí o slovo, takže nyní je prostor pro řečníky, aby zodpověděli přednesené otázky. A každý budete mít eh, dvě minuty a sami se tedy rozhodněte, kdo první zodpoví na jaké otázky. Zatímco budete dělat toto složité rozhodnutí, tak musím ještě sdělit kolegům, že ehm, zpráva pana Prady o Islandu bude diskutována, Asi to stručně, bude to první diskuze a proběhne 10. února na zasedání AFETu. Děkuji všem a e, předávám slovo řečníkům. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji vám, e, pane předsedo. Já bych e, se chtěla vyjádřit k, té, k těm vztahům s Ruskem. Island v tom není úplně výjimečný, připomíná mi to trochu postoj Dánska. Dánsko už necítí hrozbu ze strany Ruska a má zájem na pozitivní spolupráci. To se týkalo prodeje ryb a společného řízení rybolovu. Island například eh, zorganizoval setkání Arktické rady a tam se, toho současného i Rusko, a tam se hovořilo o společné záchranné službě. Myslím, že to by mělo velmi pozitivní eh, vliv na společnou politiku. Víme, že Dánsko zastupuje v těchto otázkách Gronsko a také by to posílilo norský eh, vliv. Myslím, že Evropská unie tomu také věnuje pozornost. A teď budu o něco méně taktní. Je Island příliš eh, blízko Rusku eh, po hospodářské krizi. Tady bylo určité pokušení hledat nové přátele. Island krátkou dobu usiloval o půjčku, o věr od Ruska, to bylo iluzorní, nedošlo k tomu. Myslím, že Islandiané, kteří očekávají příliš mnoho od Ruska, ale myslím, že eh, to bude nahrazeno strategickým postavením Evropské unie. Mluvám se, pokud moje odpověď byla příliš upřímná. K otázce iSafe. My politologové nikdy nechceme předvídat budoucnost, ale když mě k tomu nutíte, tak vám řeknu, že jsem si jistě že parlament eh, schválí tu nedávno vyjednanou dohodu, ale otázka, co udělá prezident, je otevřená, protože prezident může eh, to předložit, eh, tuto otázku k referendu, tak jak to udělal v minulosti. A je možné, že potom by to zase voliči mohli odmítnout. Všechno je vlastně v rukou prezidenta. Pokud to přejme parlament, prezident, a prezident to podepíše jako zákon, tak eh, se za to, na to za dva roky nikdo nespomene. A ještě krátkou odpověď eh, k otázce rybolovu. Je potřeba si uvědomit, že pouze jedna část Evropy, v severozápadní Evropy, nechce patřit eh, k Evropské unii. Je to Norsko Grónsko, Fajerské ostrovy a Island. A je to právě kvůli eh, rybolovu. A upřímně řečeno, to není pouze úkolem těchto čtyř států eh, zajmout nějaký vstřícný postoj. I Evropská unie by měla zajmout vstřícný postoj, protože to jsou státy, které zatím velmi úspěšně a mnohem lépe Evropská unie spravují svoje Eh, své rybolovné oblasti. Kdo je další? Thank you, Mr. Děkuji. Já bych chtěl eh, zareagovat eh, na otázky těch členů, kteří se ptali na výjimky, které by měl Island dostat. Samozřejmě ze zásady, nebo principiálně by v tom přístupovém procesu kandidáti neměli dostávat výjimky, protože když umožníme novým členům aby eh, požívali plných práv, bez toho, bychom, eh, aby splnili všechny povinnosti, tak tím vlastně vytváříme precedenty a začnou i ostatní stávající cenové žádat o nové výjimky, v první řadě Británie, ale možná i další, takže principiálně bychom se měli vyhnout destabilizaci Evropské unie tím, že budeme poskytovat eh, kandidátům výjimky. Což neznamená, že by v některých případech nemohly být vytvořeny speciální režimy a tím nějakým způsobem vyřešit problémy. Zejména to jsou přechodná období s ustanoveními o přeskumu e, v nějakém budoucím okamžiku. To by mohlo být e, učiněno i v případě rybolovu. Před dvěma lety Evropská komise předložila zelenou knihu o rybolovné politice. Asi jste si to tehdy všimli a to je skvělý dokument, protože na začátku autor říká, že jde o vizi do roku 2020 a mohu z toho citovat. Hovoří se tady o dlouhodobé strategii v oblasti rybolovu. Říká, že v roce 2020 by eh, nadměrný lov ryb nad kvóty měl být minulostí eh, a, a tak dále. Hovoří tam o celé řadě krásných věcí. A když jsem to četl, tak jsem se v podstatě říkal, že by to eh, Island všechno splňoval už v tomto okamžiku. Takže já si myslím, že v kontextu rybolovu nejde o to, že by Island byl na nižší úrovni, spíše na vyšší úrovni a myslím si, že není úplně racionální požadovat, aby snížili své standardy na naší úroveň. Další řečník. Já bych eh, chtěl jenom znovu eh, zopakovat, Eh, že v kontextu rybolovu nejde nutně o výjimku, ale společná politika rybolovu Evropské unie eh, se určitě změní v souladu s tím, co jsme právě slyšeli o té zelené knize a půjde spíše směrem přibližování se k islandské politice rybolovu. Zajímalo by mě, jestli můžete někdo potvrdit, že islandský parlament Eh, má na svých webových stránkách dokument, eh, kde říká, jaké jsou islandské požadavky. Já jsem to ještě neviděl. Co se týče vlivu evropských institucí na eh, veřejnou debatu, já si nemyslím, že by to byl nějaký problém, že by to někdo označoval za vněšování někoho zvenčí. Já myslím, že v minulosti také islandská vláda prokázala, že umí velmi dobře spolupracovat například s měnovým fondem a stotožnila se s tím eh, poměrně eh, dobře. Myslím, že Islandiané nebudou se bránit eh, veřejné debatě. Myslím, že hlavně je potřeba demonstrovat ochotu naslouchat islandským postojům. A neplatí to jenom rybolov, o rybolovu, platí to, ale zejména také o něm. Pan Hanegen? Já bych chtěl zodpovědět dvě otázky. V první řadě je to o tom, jestli už jsme se nějakým způsobem rozhodli o konkrétních výjimkách. Ještě pořád jsme ve fázi screeningu. Náš vědnavací tým ještě neprodiskutoval přesně strukturu jednání, takže těžko se k tomu, k tomu říká něco definitivního, ale obecně jako zásadu jsme přijali to, že výjimky by eh, neměly být eh, nutné. A zejména v oblasti rybolovu jsme toho názoru, že s trochu mírou tvořivosti a s eh, nějakým speciálním režimem, o kterém hovořil Graham Avery, bychom mohli dosáhnout toho, co eh, potřebujeme. A za druhé ještě k otázce vlivu evropských institucí na veřejnou debatu eh, na Islandu. islandská politika je stejně komplikovaná jako v ostatních zemích a je evidentní, že to bude probíhat eh, tak, že některé strany budou dělat všechno pro to, aby podkopali ty argumenty, které eh, odporují jejich postoje. Já si myslím, že je důležité, aby ta debata byla vyvážená, aby existovaly objektivní eh, informace, aby se lidé sami mohli informovat a sami se rozhodnout za ty dva, tři roky, až se, eh, až se bude, až bude probíhat referendum. Závěrečné slovo má komise. Děkuji. Co se týče rybolovu nebo jakékoliv další kapitoly, musíme projednávat AKY. Komise je pouze takovým prostředníkem mezi kandidátskou zemí a členskými státy a v podstatě členské státy nakonec rozhodnou, co může být poskytnuto a co ne. A komise musí je dohlížet na celý proces ale můžeme udělat takový rozdíl. Co se týče procesu rozšiřování a AKY, tak to vyjednávání nemění AKY. Co se týče rybolovu, tam existuje kapitola, která je v této situaci. V rámci vyjednávání probíráme společnou rybolovnou politiku a velice dobře si uvědomujeme, uvědomuje si to Island, že se tato politika bude měnit a sledujeme vývoj. Pokud se Island stane členem Evropské unie, tak aký bude platit od data jejich vstupu a musí se tedy uplatňovat v rámci všech kapitol. Další otázka jsou optauty. To v podstatě jsou změny aky ze strany některých členských států. To znamená, že neuplatňujete konkrétní pravidlo, že neuplatňujete aky, čili ty země, které si prosadily optauty, v podstatě už nemusí podléhat eh, danému aky. Vyjednávací pozice Islandu eh, bude stanovena po screeningu už jsme udělali screening 16 kapitol. E, tento proces bude ukončen v červenci letošního roku a Island nám předloží svoji vyjednávací pozici, uvidíme, jaká bude jejich žádost, ale Nikolas nám řekl něco, co nás opět ujistili, ujistilo, že můžeme být vstříc celé řadě požadavků v rámci stávající AKY. Ale máme další problém v oblasti životního prostředí. Je to otázka ochrany jednotlivých živočišných druhů. Dále komerční lov velryb, to jde také do této oblasti, protože se jedná o vzácné druhy, jako jsou tuleni, velryby, dále medvědi, polární medvědi. To jsou věci, které již eh, zaznamenala nejen komisar i členské státy, také to eh, ve zprávě o pokroku. Dále, co se týče dalších otázek, zcela jistě tady nebude další opt-out. Děkuji mnohokrát. Pan Tanuk, nějaká technická poznámka? Ne, chtěl jsem jenom něco vysvětlit. Jak oblasti, které jste změnila, například eh, velryby, teď říkáte, že to spadá do oblasti rybolovu. Dobře. Velryby jsou zabíjeni eh, ze strany mm, rybářů a jedná se o konkrétní druh eh, velryby, to je také ryba, která se eh, je populární u japonských eh, rybářů. Když se podíváme na situaci, tak eh, se také od daného stanoviska odklánějí dánové. Je důležité, abychom dosáhli společné dohody také na půdě Mezinárodní komise pro lov velryb. Čili když se podíváme na mezinárodní eh, dohody, tak se musíme rozhodnout, zda je to tady součást jak mezinárodní dohod anebo AKY. A pan Heinigen přijímá interpretaci AKY z hlediska komise v případě lovu velryb. Je to tedy velice citlivá otázka, když se podíváte na ty tradiční způsoby odchytu velryb. Je to také prováděno v malé míře. Já si myslím, že neděláte výlov velryb ve velkém a ani s tím neobchodujeme. Já si myslím, že to bude velice citlivá otázka. Ano, to byl projev pana Tanoka. Uh, thank you, Mr. Tanuk. Yes, I th- I think... Mnohokrát. Ano, poukázal jste správně na to, že se jedná o tradiční praktiku. Z islandského pohledu je zajímavé, že lov velryb je v AKI, skutečně v té kapitole životního prostředí, není to eh, v oblasti rybolovu, když eh, se tím zabývá Ministerstvo pro rybolov. Je to mořský zdroj a chceme zajistit trvalé udržitelný vývoj všech eh, zdrojů v našich mořích. To je také stanovisko eh, Komise pro velryby. Čili mohu jenom říci, jaké je stanovisko parlamentu, protože v tuto chvíli eh, vytváříme naši pozici pro vyjednávání, ale stanovisko parlamentu uvádí, že nebo poukazuje na skutečnost, že tato otázka trvale udržitelného výlovu některých druhů se musí řešit v rámci vyjednávání a bohužel nemohu jít nad rámec tohoto stanoviska. That's all. I thank all of you. Ano, to je tedy vše. Děkuji všem kolegům, odborníkům, zástupcům komise a další zasedání bude 17. ledna eh, v 19 hodin do půl deváté ve Štrasburku. Děkuji.